Buongiorno a tutti, io penso che si debba cominciare. Mi kolegové, myslím, že bychom mohli zahájit naše jednání. Io credo che si debba cominciare anche perché Myslím, že bychom měli začít, protože v 10 hodin budeme hlasovat. Eh, abbiamo ospite. Dnes dopoledne máme tu čest eh, přivítat mezi námi pana Rimantase Sinkevičiuse, litevského ministra dopravy a spojů. Řadujícího předsednictví. Pan ministr bude moci s námi zde setrvat 40 minut. Chtěla bych ho nejdříve přivítat. Doufáme, že během těch příštích šesti měsíců budeme mít plodné výsledky. V každém případě i tre příští pondělí navštíví vaší zemi budeme mít první setkání na vašem území. Vítejte, pane ministře. Máte slovo na 10 minut. Děkuji jums, gerbama pirmininkė. Děkuji, paní předsedkyně. A vážení členové tohoto výboru, děkuji vám za tuto příležitost moci vám představit priority litevského předsednictví v oblasti telekomunikací. Rád bych na úvod poděkoval našim předchůdcům jirskému předsednictví a konkrétně mému kolegovi panu Rabitovi a jeho týmu, kteří samozřejmě s vaší podporou a pomocí učinili podstatné pokroky v tématech, které jsou velice důležité pro celou Evropu. Jak všichni víme, Litva je prvním z baltských států, který přebírá zodpovědnost řídit předsednictví rady. V roce 2004 před desíti lety jsme zaznamenali opravdový průlom v historii naší země, kdy se Litva stala plnohodnotným členem evropské rodiny. Rád bych zdůraznil skutečnost, že Litva se pokusy zachovat a pokračovat v opravdovém eh, poctivém procesu, který za eh, jakožto takový mediátor, jakožto předseda Unie eh, učiní opravdové pokroky. V průběhu našeho předsednictví se pokusíme postupovat konstruktivně, efektivně a budeme podporovat vzájemně Eh, obohacující spolupráci a samozřejmě budeme eh, velice eh, rádi spolupracovat i s vaším výborem. Pokusíme se pracovat tak, abychom znovu nastolili důvěru občanů v evropskou ekonomiku a v hodnoty jednotného trhu. Také se pokusíme zajistit finanční stabilitu a to, aby se Evropa stala opravdovým příkladem otevřenosti a bezpečí průběhu našeho předsednictví se Litva pokusí um, nas, uh, zajistit opravdu úspěšnou cestu pro naši Evropu. Um, litevské předsednictví uh, společně s ostatními zemi, zeměmi, které tvoří předsednické trio, Eh, bude vlastně posledním triem, které bude spolupracovat se stávajícími komisaři. To znamená, že času není na zbyt a je ještě celá řada mm, návrhu komise, které musíme prostudovat. Proto si musíme jasně stanovit naše priority a postupovat efektivně. Co se týče telekomunikací, podpory eh, růstu v Evropě, Přejeme si podpořit a vytvořit opravdový jednotný evropský digitální trh a rád bych vám nyní nastínil, jaké budou naše nadcházející kroky. V první řadě se pokusíme dosáhnout předběžné dohody eh, mezi Radou a Evropským parlamentem o transevropských telekomunikačních eh, sítích a příslušných pokynech. Aktualizovaný text těchto pokynů TEN-TELE byly předloženy na konci května a vím, že dnes budete ve výboru hlasovat eh, na toto téma a, a jsem rád, že sdílíme názory na tento návrh a doufám, že dnešní hlasování eh, bude úspěšné. Těšíme se také na spolupráci s vaším panem zpravodajem, panem Tošenovským a doufám, že se nám podaří dosáhnout dohody v prvním čtení. Naší ambicí je vytvořit opravdový základ pro bezpečné, odpovědné a jednoduché transakce online, které podpoří eh, elektronický, trh s elektronickými službami. Já jsem jasně sdělil ministrům na červnovém zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku, že nařízení o elektronické identifikaci a důvěrných službách je pro nás prioritou. Eh, nemusím zdůrazňovat, že je ještě zapotřebí učinit mnohé proto, abychom vyřešili důležitá témata napojená na tento návrh, zejména co se týče principu eh, zodpovědnosti vzájemné důvěry a interoperability. Doufám tedy, že i spolupráce nás s vaší paní spravodajkou, paní Maritou Ulfskok, bude probíhat bezproblémově, efektivně a že zajistíme opravdu konstruktivní dialog na toto téma pokusíme se, aby rada dosáhla pokroku ve chvíli, do chvíle, kdy ve vašem výboru budete na toto téma v září hlasovat. Poté eh, zahájíme jednání s parlamentem a doufám, že ještě v rámci našeho předsednictví se nám podaří dosáhnout dohody v prvním čtení. Porušení elektronického prostoru to je rychle narůstající hrozba, která samozřejmě se šíří i mimo hranice telekomunikací. Eh, je třeba eh, na nejvyšší možnou míru snížit tuto hrozbu a zajistit, aby digitální ekonomika byla v Evropě zdravá a zodpovědná a důvěryhodná. Proto eh, budeme pracovat eh, na tom, abychom tu měli opravdu kvalitní návrh o sítích a informační bezpečnosti, tedy o směrnici na toto téma. Dále také budeme pracovat na návrhu týkajícím se nařízení o snížení nákladů při rozvíjení eh, širokopásmových komunikacích. Toto by mělo podpořit navýšit efektivitu elektronických komunikacích příslušných a rozvoj příslušných infrastruktur, snížit náklady na rozvíjení širokopásmových komunikací a také, abychom zajistili opravdu univerzální přístup k internetovým službám, je třeba elektronický online obsah eh, umožnit všem osobám i eh, znevýhodněným osobám. To samozřejmě eh, zase bude nezbytné, na tom bude nezbytné zapracovat i ve spojení s se zapojením veřejného sektoru. Abychom zajistili udržitel, cíl udržitelného rozvoje Evropy 2020, je důležité revidovat nařízení o evropském satelitním globálním navigačním systému a příslušné agentury hodláme zapracovat i na tom a zajistit e, společný postoj v radě. Vím, paní předsedkyně, že e, na tomto tématu paní předsedkyně pracujete vy a těšíme se zase na spolupráci s vámi. Dále očekáváme mm, návrh komise na téma společného evropského telekomunikačního trhu. Doufáme, že se nám podaří identifikovat společné cíle, že se podaří odstranit poslední překážky a vytvořit tak stabilní digitální společný trh a že komise vezme v potaz také výsledky, které vzešly právě z černového zasedání eh, rady. A očekáváme, že eh, co se týče debaty na úrovni ministrů, učiníme opravdové pokroky a opět se toto téma vrátí na pořad eh, dne na zasedání ministrů v říjnu. Je to dobrá příležitost a a mm, zejména pro náš evropský trh a malé a střední podniky. E, společně s Evropskou komisí Litva bude organizovat e, ICT konferenci ve Vilniusu letos v listopadu. Toto bude opravdu rozsáhlá konference, kde se budeme zabývat evropskou informační a, a komunikační politikou a samozřejmě přejeme si, abychom tam pohovořili se všemi zúčastněnými stranami. Uh, na závěr bych chtěl eh, říct, že doufám, že eh, budeme s vaším výborem efektivně spolupracovat ve prospěch samozřejmě eh, jednotné Evropy a doufám, že se nám podaří dosáhnout všech těchto stanovených cílů a těším se na vaše otázky. Děkuji vám za pozornost. Grazie ministro per il suo intervento. Děkuji, pane ministře, děkuji za toto vystoupení. A nyní si vyslechneme vystoupení kolegů. Nejdříve dám slovo paní Del Castillo, která je koordinátorkou za EPP v rámci ITRE. Máte slovo. Děkuji paní předsedkyni a vítejte, pane ministře, v našem výboru. Já opravdu myslím, že spolupráce s naším výborem bude opravdu úspěšná a doufám, že se u nás budete cítit jako doma pokaždé, když k nám zavítáte nebo když budete s námi v kontaktu. Vy jste proběhl, myslím, všechna, kompletně všechna ta témata ještě nedořešena a chci vám říci, že uh, Eh, ze všech těch témat, eh, na kterých pracuje náš výbor, která mají velký rozsah od průmyslu, inovací, telekomunikací, elektronických telekomunikací, výměny informací, tak eh, právě tato oblast, která spadá do vašeho portfolia, jakožto předsednického portfolia, tak na tom pracujeme nejdéle. V podstatě dnes jak jste již předeslal, čekáme, že nám paní místopředsedkyně Kros velice jasnými slovy řekně to, co vlastně dosud neformálním způsobem již oznamovala. A e, vlastně, že toto téma, které zahrnuje celou řadu tak rozsáhlých podtémat, zaznamená opravdový pokrok. Jedná se o elektronickou identifikaci důvěryhodným poskytovatelů služeb, pak jsou to otázky eh, na vyřešení napojená zase na jiná témata, která se týkají zase i aktivit našeho výboru, jako ten navigační satelitní systém. A pak je tu také směrnice o bezpečnosti sítí, to znamená všechno to, co se týče otázek bezpečnosti a co velice, velice zajímá celosvětové veřejné mínění. Není to jenom záležitost eh, Evropy nebo našeho výboru. A to vše znamená, že eh, naše agenda je opravdu nabitá a netýká se to jenom legislativních návrhů, nyní také projednáváme e, návrh o cloud computingu, kdy se tedy pre, e, parlament chce vyjádřit e, k návrhu komise, nemáme tu spolurozhodování, ale přejeme si pomoci načrtnout tu cestu, kudy je třeba kráčet do budoucna. A máme tu tedy některé návrhy, které tedy i když nejsou legislativní, tak jsou eh, neméně důležité. Co se ale týče těch legislativních záležitostí, vy jste to již řekl a myslím si, že například co se týče té elektronické identifikace a napojení na ty důvěryhodné poskytovatele služeb, že se nám podaří poměrně rychle dosáhnout dohody, protože až dosud jsme právě u nás ve výboru zaznamenávali, že tady panuje poměrně podstatná zhoda, jsou tu určité menší rozdílné názory, ale víceméně panuje zhodný názor, takže asi nebude úplně eh, složité mít poměrně eh, jednotný náhled na téma, což by tedy následně umožnilo, aby se opravdu v prvním čtení toto téma vyřešilo. Pak je to otázka kybernetické bezpečnosti, to je asi komplikovanější téma. Já upřímně si myslím, že nevím tedy, zda se nám podaří dosáhnout toho společného názoru ještě za vašeho předsednictví, protože zřejmě o tom i u nás budeme hlasovat někdy v prosinci, možná až v lednu, protože v podstatě na tomto téma pracují dva parlamentní výbory, tedy náš výbor a výbor IMCO. Ale samozřejmě eh, vy eh, stále budete tvořit součást toho předsednického tria, takže i po té, co budete vyloženě předsedat, eh, budete pořád tvořit součást toho tria. Ještě bych vám ráda položila jednu otázku. V podstatě nemůžeme zatím eh, říci mnoho dalšího. Myslím, že paní místo předsedkyně nám dnes odpoledne řekne více. Ale přála bych si, aby to nařízení, o kterém bude hovořit, eh, zaznamená opravdový pokrok ještě do konce vašeho předsednictví. Doufám, že vy k tomu přispějete. Já budu přítomná ve Vilniusu na té konferenci, kterou vy společně s Evropskou komisí zorganizujete na podzim. A myslím si, že je třeba tedy o tom jednat eh, společně v rámci předsednického tria. A vy budete tedy takovým hlavním mediátorem pak ještě jedna záležitost, nebo spíš je to taková prozba. V říjnu zasedá rada která bude projednávat právě tato témata. Bude jednat o evropském digitálním trhu, o digitální agendě, která je napojena na ten evropský digitální trh, nebo to propojení je eh, opačné. Jednoduše je to propojené a v tomto smyslu v podstatě tady ve výboru za necelou hodinu budeme hlasovat o jednom usnesení, ve které se stanovuje uh, postoj komise o digitální agendě, ať tady té stávající nebo budoucí, ten, eh, to jméno je velice jasné. Je to digitální agenda pro Evropu, dvojtečka, růst a zaměstnanost. A je tam také podtitulek, v angličtině je to něco jako již nastal čas vše urychlit. Je tedy důležité, aby hlas tohoto parlamentu Eh, to vše jasně vyjádřil, tedy aby se eh, toto sdělení dostalo na radu ještě do letošního podzimu. Samozřejmě agenda je nabitá, jsou to témata jako roaming, eh, to je naprosto zřejmé, ale pak jsou tam i další intervenční oblasti, které jsou naléhavé a ve kterých je třeba rychle postupovat. A jedna z nich se týká infrastruktur pak eh, jsou tam oblasti napojené na růst a zaměstnanost a pak jsou tam další dvě oblasti a jedna z nich je podle mě velice důležitá. Je to plná digitalizace veřejného sektoru a to je opravdový faktor, který pomůže dynamizovat um, veřejný sektor. Takže já bych vás chtěla požádat, aby tyto návrhy, vlastně tento Mm, postoj parlamentu byl nějakým způsobem zobrazen na zasedání rady v říjnu, abyste to vzali v potaz. Jinak, abych toto uzavřela, ještě jednou chci opakovat, abyste se tu mezi námi cítili jako doma a těším se na spolupráci. Děkuji. Bilár. Pan Tošenovský. Děkuji, paní předsedkyně. Já vás také vítám, pane ministře Eh, u nás na výboru a jsem velmi rád, že právě dnes, kdy budeme eh, hlasovat o jedné zprávě právě spadající do eh, té oblasti digitální a internetové, že dnes ráno jste právě tady mezi námi a velmi si toho také cením. Já jsem také přesvědčený to, co vy jste říkal, že je velmi důležitý eh, širokopásmový internet a rozvoj těchto technologií, eh, protože to dává obrovský, obrovskou možnost eh, v mnoha oblastech, ať již sociálních, ekonomických, samozřejmě z hlediska konkurenceschopnosti Evropy, nesmírně důležité, aby se Evropa vyrovnávala s tím obrovským množstvím informací, dat a jejich zpracování ta zpráva, která dnes bude hlasována v, ve výboru, eh, se vlastně toho dotýká. Byl, byl, je to jedna část eh, celého balíku CEF eh, a týká se Brokebandu, kde došlo z těch důvodů projednávání rozpočtového došlo k, ke snížení z té částky 9 miliard eur na 1 miliardu, takže i my jsme museli samozřejmě upravovat celý ten návrh a je zde dávána větší eh, na služby a na eh, digitální, digitální agendu. Eh, já jsem již s vašimi lidmi hovořil o tom, jak celý tento materiál zpracovat a jsem velmi rád, že jste v rámci předsednictví velmi odhodláni tuto agendu uzavřít, protože eh, my už se s ní zabýváme skoro dva roky nebo přes dva roky a už je to skutečně velmi dlouhá doba a bylo by dobré, abychom eh, tento materiál eh, zpracovali. Věřím, že někdy v září, říjnu, spíše asi v říjnu na trialogu, pokud schválí výbor všechny, všechny materiály, tak bychom mohli Eh, tuto agendu eh, uzavřít a bylo by to určitě velmi dobře. Já bych měl na vás jediný dotaz, eh, i když velmi, jsem si vědom, že je velmi těžký, protože došlo ke snížení té, té, toho objemu na CEF, zůstává otevřená v podstatě to, o čem jste hovořil, jak pomoci větší, většímu uplatnění broadbandových technologií, jak ji podpořit jsem si vědom že v současné ekonomické situaci a snaze eh, vyrovnat se s finančními prostředky je to velmi složité ale přesto eh, s vámi souhlasím to co jste říkal že je potřeba podpořit a můj dotaz směřuje k tomu jakou máte představu nemyslím si že by se to podařilo ještě teď na podzim nějaké zvýšení těchto, těchto finančních podpor, ale určitě, tak jak jsem z vašich slov pochopil, máte ambici této věci velmi pomoci a jak nastartovat vlastně ten větší technický rozvoj broadbandu v rámci Evropy. Ještě jednou jsem velmi rád, že jste přišel tady mezi nás a těším se na tu spolupráci, kterou, eh, která na podzim bude v mé osobě velmi, velmi intenzivní a s vašimi lidmi skutečně již jak jsem jednal, jste velice dobře spolupracuje, takže se těším na tu spolupráci a že po dvou letech skutečně za vašeho předsednictví uzavřeme eh, tu část CEF s Brokebandem. Takže ještě jednou vás tady také se svými kolegy vítám. Děkuji. Grazie, kolega Tosinovský. Děkuji, kolego Tosinovský. A náš kolega Balečitis. Paní předsedkyně, Eh, já bych si také rád eh, vzal slovo, abych přivítal pana ministra, pana ministra Sinkeviče. Eh, znám ho řadu let a jsem si jist, že se jedná o velice kompetentního a zkušeného kolegu, který velmi dobře zná různé oblasti a jsem si jist, že předsednictví bude v této oblasti velice úspěšné. E, digitální agenda je pouze jednou, jedním z výseků naší práce v tomto výběru e, do pravomoce našeho výboru e, patří e, řada dalších oblastí. Kolega de Castilla hovořila o e, různých otázkách spojených s digitální agendou. Já bych chtěl říct, že Litva se nepochybně pokusí posílit trh elektronických služeb a povzbudit eh, jeho další rozvoj. Hodně také závisí na elektronickém podpisu, což je téma, které v řadě států ještě nebylo eh, uzavřeno. A mě by zajímaly vaše kroky, pane ministře, eh, s sledující případnou změnu, případný pokrok v této oblasti. Přeji vám i vašemu týmu hodně úspěchů. Děkuji. Kolega Prody má slovo. Děkuji. Děkuji, pane ministře. Na prezidenci. Děkuji mnohokrát za to, že jste dorazil mezi nás. Myslím si, že vaše přítomnost je významný signál z důvodu této záležitosti telekomunikací, které jsou na programu dnes. Já bych chtěl zdůraznit otázku bezpečnosti z hlediska telekomunikací. Je pravda, že v současnosti se cítíme zvláště ohroženi v tomto ohledu. Ohroženi z hlediska kybernetické bezpečnosti je zde samozřejmě otázka pronikání do telekomunikačních sítí. A pokud se cítíme ohroženi v tomto okamžiku, je to také z důvodu velice sofistikovaných technických eh, zařízení která jsou vysoce aktuální v současné době. bych byl rád, kdybychom to zohlednili také v evropské politice. V tomto smyslu bych chtěl zdoraznit eh, skutečnost, že je možné, abychom do sítí, které používáme, začlenili také jiné typy sítí, které by mohly zareagovat na některá klíčová slova. A tímto způsobem bylo, by bylo možné přepravovat obsahy těchto komunikací směrem na jiné sítě, které eh, by byly spíše sítěmi, jejichž cílem je sledování některých komunikací. Takže na to bychom měli být bdělí. Měli bychom ověřovat minimálně statistická data v tomto smyslu. A měli bychom ověřovat, zda veškeré tyto Eh, sítě jsou dostatečně zabezpečeny. Pak jsou tady ještě další faktory, které by mohly ohrožovat naše telekomunikační sítě. Zvláště bych mohl uvést telekomunikace přes satelity, které jsou používány právě také eh, pro telekomunikace. Satelitní přenosy jsou rizikové. Souvisí to zvláště s možností určitých střetů právě eh, v tomto prostoru. A je zde také riziko, které souvisí s některými eh, problémy slunečních bouří. A tady zatím nemáme specifický výzkum. A v tomto smyslu, pane ministře, bych vás chtěl požádat, aby všechny tyto faktory byly začleněny do výzkumu a vývoje této oblasti. Musíme zohlednit skutečnost, že se jedná o infrastruktury, které jsou evropské. A v této souvislosti rizika, která jsem zmínil, by měla být brána v potaz také na evropské úrovni. A bylo by vhodné také, aby byly vyčleněny odpovídající finanční prostředky. Já osobně jsem si jist, že tyto infrastruktury by mohly být amortizovány velice rychle. V současnosti prožíváme velmi závažnou krizi a proto je nutné eh, neváhat a investovat v této oblasti. Děkuji. Drahý kolega Prody, děkuji vám. Nikdo další se nehlásí. Takže předávám slovo panu ministrovi. Ačo, paní prezident. Děkuji, paní předsedkyně. Byl jsem velice rád, že tady slyším velmi odborná stanoviska eh, členů tohoto výboru v oblasti telekomunikací. Eh, chtěl bych zmínit paní Pilar de Castillo, která toto téma pojednala velice velice podrobně a ukazuje to, že e, se opravdu velmi dobře orientuje v této oblasti. My budeme předsedat Evropské radě čtyři a půl měsíce, protože přes léto e, si potřebujeme všichni odpočinout. I vy, členové Evropského parlamentu, jistě uvítáte trochu volna. Hovořilo se tady O. Ir kiti dalykai, jie be jokios o různých důležitých otázkách, elektronickém podpisu, kybernetické bezpečnosti. To jsou všechno věci, které eh, máme eh, v naší agendě a budeme o nich hovořit, budeme je probírat s vámi všemi a se všema 27 členskými státy. Pan poslanec Tošenovský zmínil jedno velice závažné téma. Všichni víme, že Evropská rada se rozhodla snížit rozpočet na telekomunikace z 9,1 miliardy eur na 1 miliardu eur. Nicméně hlavní směry Eh, politiky eh, či hlavní směry telekomunikační politiky stále samozřejmě v sobě nesou velký potenciál, co se týče rozvoje pracovních příležitostí, rozvoje řady eh, technologických oborů a jsou vysoko na našem řebříčku priorit. Vzhledem k implementaci těch hlavních směrů se ukazuje nutnost společné diskuze. Doufáme, že k ní dojde v říjnu během našeho předsednictví a e, kdy nakonec dospějeme ke konečnému rozhodnutí. Pan Balčítes e, zmínil také velmi závažný problém, který se vztahuje k rozvoji jednotného trhu, eh, služeb důvěry, takzvaných trust services a elektronického podpisu a eh, zmínil celou řadu kroků během našeho předsednictví. Musím říct, že se jedná o návrh, který je poměrně komplexní, ale pro naše předsednictví představuje prioritu. My budeme pokračovat v práci, kterou zahájilo irské předsednictví a samozřejmě e, budeme mapovat stanoviska členských států a také definovat e, pozici e, rady a chystáme se konstruktivně spolupracovat s Evropským parlamentem, abychom dosáhli i v této oblasti pokroku co nejdříve. Vítáme skutečnost, že váš výbor chce hlasovat eh, k této problematice již v září. Kolegyně, kolegové, děkuji vám eh, za eh, toto setkání a za slova, které jste mě adresovali. Chtěl bych se teď věnovat otázkám pana poslance Prodyho, který hovořil o kybernetické bezpečnosti a já musím říct, že se jedná o další velmi závažnou oblast. Eh, my musíme opravdu vyvinout maximální úsilí, abychom snížili rizika v elektronické oblasti, abychom zajistili důvěry a eh, spolehlivost elektronických eh, komunikačních subjektů. A rovněž budeme chtít postoupit eh, ku předu, eh, co se týče eh, definice hlavních směrů vztahujících se k, k telekomunikačním sítím. Děkuji, pane ministře. A pokud nikdo další eh, si nepřeje vzít slovo, tak mi nezbývá, než vám ještě jednou poděkovat za toto první setkání. Byla to příležitost se seznámit především a lépe eh, definovat, eh, seznámit se s těmi prioritami vašeho předsednictví v nadcházejících šesti měsících. Těšíme se, že se na vás opět budeme moci obrátit, že se s vámi sejdeme a těšíme se na spolupráci s vámi i vašimi kolegy. Bene, ora abbiamo un 20 minuti di Děkuji. Máme teď 20 minut času pro nás. V 10 hodin budeme hlasovat nebudeme měnit nic na našem programu, takže před námi je teď 20 minut přestávky, v 10 hodin se hlasuje. Bene, buongiorno. Proviamo. Dobrý den. Prověříme si naše hlasovací kartičky, zda fungují dobře, takže prosím hlasujte, testujeme. Když jste všichni hlasovali, uzavírám hlasování. Ještě chviličku tedy. Je to v pořádku, takže končím hlasování. E, já stáhnu moji kartičku. Takže nyní už je vše v pořádku a můžeme přistoupit k hlasování. V první řadě zpráva Merkis. Pozměňovací návrh 14, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 15, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme si elektronicky. Uzavírám hlasování. A zase máme dva hlasy za EPP navíc, takže dva náhradníci, prosím, stáhněte dvě kartičky za EPP. A nyní tedy máme 26 hlasů pro, 23 proti. Přijato 16, kdo je pro, proti. Opět prověříme. To znamená, hlasujeme o 16. Pana Turme se uzavírám hlasování. 22 pro, 27 proti. Zamítnuto. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se přijato. 22, kdo je pro, proti, přijato. 23, kdo je pro, proti, zdrž, eh, se přijato. Kompromis 4, pro, proti, zdrželi se přijato 28, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato kompromis. Ověříme elektronicky 28. paní Hall. Uzavírám hlasování. Stále máme jeden hlas EPP navíc. Jeden člen EPP bude muset stáhnout svoji kartičku. Už je to v pořádku. 46 pro, 4 proti, přijato. Kompromis 5, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Návrh 32, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 33, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6, kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. Návrh 35, druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, ale ověřujeme si 35, druhá část. Uzavírám hlasování. 24 pro, 23 proti, takže přijato. Návrh 37, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 43, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 44, kde pro, prosím. Ověříme 43, ano, prosím, ověřujeme 43, zahájí hlasování. Uzavírám hlasování. Opět máme jeden hlas EPP navíc, ale výsledek by to neovlivnilo, takže 26 hlasů pro, 24 proti, přijato. Návrh 44, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 8, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 49, kde pro, proti, zdrželi se, prověříme si 49. Uzavírám hlasování. 22 pro, 29 proti zamítnuto. Kompromis 9, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Navrh 53, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 10, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 59, pro, proti, zdrželi se přijato. 60, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis Ověřujeme ještě jednu šedesátku, prosím. Chiusa. Uzavírám hlasování. 28 pro, 23 proti, takže omlouvám se, přijato. Kompromis 11, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Návrh 65, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato 66, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato 67, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato návrh kompromisní 12, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato 72, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato 73, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 13, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 76, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 77, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Prověřujeme 77. 21 pro, 29 proti, takže zamítnuto. A nyní návrh 78, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 79, kdo je pro? Proti, zdrželi se, ověříme. Ta většina se tu mění takže si to ještě ověříme. Dvacet tři pro, dvacet osm proti, takže zamítnuto. Kompromis 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 81. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ověříme si to. Omlouvám se, ale jen málo z vás opravdu hlasuje a ta většina se neustále mění, takže si to musíme prověřit. 81. ověřujeme elektronicky. 50 pro. Kdybyste všichni zvedli ruku, bylo by to nádherné. Děkuji. A nyní 82. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ověříme 82. Uzavírám hlasování. 29 pro, 21 proti, přijato. 83, kdo je pro, 83, proti, zdrželi se, přijato. 84, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 85, kdo je pro, proti, zdrželi se to Prověříme. Uzavírám hlasování. 24 pro, 24 proti, takže zamítnuto. 21. U, ne, pardon, jednička, kde pro, proti,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 Votazione chiusa. Uzavírám hlasování. Čtyřicet devět hlasů pro, jeden se zdržel, takže gratuluji paní zpravodajce. A nyní otázka s ústním zodpovězením. Pan Rode, kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. Resoluzione Rode. Usnesení Rode, kompromis jednička, kdo je pro, proti, přijato. A závěrečné hlasování elektronicky, zahajuji hlasování závěrečné hlasování k Rodemu. Zahoji hlasování. Pedi trapo. Zase máme jeden hlas EPP navíc. Uzavírám hlasování. 51 pro, gratuluji panu Rodemu. A nyní zpráva pana Tošinovského. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. 24, kdo je pro? 21 ne, protože 21 a 22 jsou pokryty návrhem 1. Pokud tento je přijat, tak stačí. A nyní tedy hlasujeme 24, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 23, kdo je pro?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 29, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 32 na dvě části. Ne, ještě 31, kdo je pro, proti, zamítnuto. A nyní 32 ve dvou částech, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 34, kdo je pro,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 46, prosím. Prověříme si 43. Takže prosím, zahajuji hlasování. Zavírám hlasování. Zase máme ještě jeden hlas EPP navíc. Stále, už je to dobré. 30 pro, 20 proti přijato. Nyní 46, kdo je pro? proti, zdrželi se přijato, 47, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 48, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 49 pro, proti, zdrželi se přijato, 51, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 52, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 83, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato 54, kde pro, proti, zdrželi se přijato 53, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto 55 pro, proti, zdrželi se přijato kompromis 1, kde pro, proti, zdrželi se přijato Nyní návrh 63, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 64 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 65, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 66, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 67, kdo je pro, proti, přijato. 68, kdo je pro, proti, zamítnuto, přijato. pardon, přijato. 69, kdo je pro, proti, přijato. 70, kdo je pro, proti, přijato, 71, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 72 pro, proti, zdrželi se přijato, 73 pro, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 74 pro, proti, zdrželi se přijato, 76, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 75, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 77, kde pro,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 A nyní osmička, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Devítka pro, proti, zdrželi se, přijato. Desítka, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Jedenáct, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvanáct, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Třináct, pro, proti, zdrželi se, přijato. 14, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 15, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 17, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 16, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 18, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 20, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh ohledně hlasování o pozměňovacích návrzích, kdo je pro, pardon, je to elektronicky, takže hlasujeme o přijatých pozměňovacích návrzích. Stále máme jeden hlas EPP navíc. Uzavírám hlasování 43 pro, 6 se zdrželi. Elektronicky hlasujeme o návrh legislativního usnesení. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 44 pro, 6 se zdrželo. A hlasujeme o meziinstitucionálním jednání. Zahajuji hlasování. Uzavírám. 50 pro, jeden se zdržel, takže tímto gratuluji kolegovi Tošenovskému a, a nyní budeme pokračovat hlasování. Před námi je kolega Rubik a jeho text kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Dvojka pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis dvě, pro, proti, přijato. Šestka pro, proti, zdržel se, přijato. Trojka kompromis pro, proti, zdržel se, přijato. Čtyřka pro, proti, zdržel se, přijato. Sedmnáct pro, proti, zdržel se, přijato. Devatenáctka pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdržel se, přijato. 20 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 26 pro, proti, zdržel se, přijato. 27 pro, proti, zdržel se, přijato. 28 pro, proti, zdržel se, přijato. 29 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 30 pro, proti, zdržel se, přijato. 31 pro, proti, zdržel se, přijato. 32 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdržel se, přijato. 40 pro, proti, zdržel se, přijato. 41 s ústním pozměňovacím pro, proti, zdržel se, přijato.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 59 pro, proti, zdržel se, přijato. 60 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 61 pro, proti, zdržel se, přijato. 62, 63 dohromady, pro, proti, zdržel se, přijato. 64 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 65 pro, proti, zdržel se, přijato 66, pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 10, pro, proti, zdržel se, přijato. 71 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdržel se, přijato. 77 pro, proti, zdržel se, přijato. 78 pro, proti, zdržel se, přijato. 79 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 12 pro, proti, zdržel se, přijato. 82 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 83 pro, proti, zdržel se, přijato. 84 ve dvou částech. První část, kde je pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 13 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 14 pro, proti, zdržel se, přijato. 92 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 93 pro, proti, zdržel se, přijato. 94 dvě části. První pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá pro, proti, zdržel se, Zamítnuto 95 pro, proti, zdržel se, přijato 96 pro, proti, zdržel se, přijato 97 pro, proti, zdržel se, přijato 98 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 99 pro, proti, zdržel se, přijato 100 pro, proti, zdržel se, přijato 101 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 102 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 70, 103 eh, pro, proti, zdržel se, přijato 104 pro, proti, zdržel se, přijato 105 pro, proti, zdržel se, přijato 106 pro, proti, zdržel se, přijato 107 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A teď zahajuji hlasování. Končím hlasování. 49 hlasů pro, 2 proti, text je přijat. Blahopřeji kolegovi Rubikovi. Skvělá práce. A teď tady máme ústní otázku, která se týká Evropského prostoru pro výzkum. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 51 hlasů pro, nikdo proti. E, blahopřeji a děkuji všem. Kompliment. To je konec dnešního hlasování. Ještě jednou všem blahopřeji. E, teď je konec s hlasováním až do září. Děkuji za spolupráci. Ta první část byla trochu obtížná a komplikovaná, omlouvám se. A teď eh, si dáme tři minuty přestávku, eh, aby mohli odejít ti, kteří si nepřejí dále eh, zůstat v sále. My budeme projednávat návrhy několika zpráv. Takže ti, kteří se toho nechtějí zúčastnit, mohou teď v klidu odejít.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 Allora iniziamo, proseguiamo in... Takže budeme pokračovat v našem jednání. A nyní dáme slovo našemu kolegovi Buzikofrovi, který bude hovořit o industrializaci a konkurenceschopnosti. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, já jsem především rád, že jsem si vyslechl vaše vystoupení, takže budu mít stručný úvod. Ten můj příspěvek k diskusi je předložen v písemné podobě. Rád bych eh, hned na úvod přiznal, že jsem zpracoval některé aspekty a některé podněty, které zazněly v těch úvodních jednáních. To znamená Všechno, co tady najdete, není výsledek pouze mojí práce, ale byla zde také snaha zohlednit to, co jsem zaznamenal v mnoha rozhovorech a za to velice děkuji. Rozdělení té zprávy eh, v podstatě odráží sdělení komise z října minulého roku z hlediska struktury této zprávy. Já tam hovořím o hlavních cílech, o zásadách evropské průmyslové politiky. A v tomto návrhu zprávy podporuji význam, která který komise přikládá evropské průmyslové politice. Já zdůrazňuji evropskou průmyslovou politiku a ne pouze průmyslovou politiku v Evropě. Možná jste si toho všimli v závěrech rady z června, že tam se hovoří o průmyslové politice v Evropě. Já myslím, že bychom vědomně, tak jak to navrhla komise, měli udělat krok navíc a hovořit o evropské průmyslové politice, o kterou se musíme společně snažit. Ten rozdíl, který v tom spatřuji, spočívá v tom, že jde o to, abychom se dopracovali k společné definici cílů a našich představ. Pro mě je přitom důležité a podle mých zkušeností je to velmi konsensuální. Důležité je posilovat evropskou průmyslovou politiku, to musí být společný cíl. A dále je pro mě také důležité uplatňovat přístup, který si vybrala komise, a sice je to horizontální politický přístup. Nejde o vertikální, tedy rozdělení do jednotlivých eh, pilířů, to znamená, diskutovalo se v minulosti o jednotlivých odvětvích. Ne, nyní bychom měli uplatňovat horizontální přístup, který by se soustředil na rámce pro jednotlivá témata. To je nezbytné pro to, abychom měli účinnou průmyslovou politiku a abychom si vytvořili dostatečnou platformu. Další bod. Navazuji také na to, co komise zde uvedla v souvislosti s propojením konkurenceschopnosti a trvalosti. Vyjadřuji to explicitně, hovořím o obrodě průmyslu v rámci této politiky. Důraz který je velmi důležitý, je kladen na inovaci, efektivitu, účinnost a technologickou ofenzívu. A druhý důraz byl kladen na posílení vnitřního trhu. To je úkol, který se netýká pouze této zprávy ohledně průmyslové politiky, ale je zjevné, že i v jiných oblastech posilování vnitřního trhu musí být zásadním cílem. Bez posilování společného trhu nemůžeme správně dosáhnout těch cílů, které jsou stanoveny. Samozřejmě musíme mít makroekonomicky odpovídající rámec. Zvláštní význam ve svoji, práci, ve svoji zprávě přisuzuji dvěma aspektům které se objevily v rozhovorech s mnoha podniky, zvláště střední velikosti a hrály velkou roli. To znamená přístup k spolehlivému financování podniků. Zde situace je různá v jednotlivých členských státech, ale malé a střední podniky jsou v současnosti vystaveny čím dál většímu tlaku. Proto zde zazněly některé další návrhy ohledně toho, jakým způsobem je nutné zajistit eh, přístup k spolehlivému financování těchto malých a středních podniků také je to důležité z hlediska kvalifikace a lidského kapitálu. I v této oblasti byly připojeny některé návrhy, které vyplynuly z rozhovorů a které vlastně překračují ještě to, co uvedla ve svém sdělení komise. Na závěr jsem tam přidal dvě menší kapitoly, které kladou zvláštní důraz tom prvním případě, i když jsou to pouze tři odstavce, na téma zdrojů a energie. I když nyní to není vyzdviženo explicitně ve sdělení komise, myslím si, že bez těchto oblastí nemůžeme dobře diskutovat o průmyslové politice. A na závěr, myslím, že by bylo správné, kdybychom specificky přistupovali otázce této problematiky, zvláště s ohledem na jižní země. To znamená, musíme zde se specificky zabývat, jak v těchto zemích zajistit obrodu průmyslu. Děkuji mnohokrát všem těm, kteří přispěli k těmto rozhovorům a nyní jsem zvědavý na vaše komentáře. Děkuji. Kolega Prsta. Paní předsedkyně, děkuji mnohokrát. Já bych chtěl poděkovat zpravodaji za jeho práci. A především myslím, že musíme správně zasadit do souvislostí náš úkol. Evropská komise se nás nedotazovala na naše stanovisko a my jsme tedy z vlastního podnětu toto zpracovali. Sdělení komise je dobré východisko, ale je omezené. Velice často, příliš často, komise se omezuje na pouhé konstatování, na některé reflexe, ale nic ji nezavazuje z hlediska dlouhodobého vývoje. Evropská populace, která trpí průmyslovou krizí, očekává konkrétní a jednoduchá a inovativní řešení. A to by nás měl vést k tomu, že bychom měli zohlednit jejich obavy a měli bychom přinášet nejlepší možná řešení. Musíme se snažit překládat řešení pro to, aby průmysl opět našel konkurenceschopnosti a generoval pracovní příležitosti. Řekli byste mi zelenější průmysl. Ale v tomto smyslu vám říkám pozor. Pozor na idealismus, pozor na spekulace, na přísliby průmyslové revoluce která by byla tedy zelenější a pouze lusknutím prstu by vytvářela spoustu pracovních příležitostí. Pozor na to, abychom neobrátili to správné pořadí, abychom se nevěnovali zelené ekonomice a zapomínali na ostatní. Jistě, že musíme reagovat na ekologické výzvy, na klimatickou změnu, ale naši spoluobčané občas nechápou, že v momentě, kdy je krize, místo abychom upevnili základy tohoto tému, někteří, tohoto domu, někteří se snaží pěstovat kytičky. Měli bychom skutečně specifikovat naše nástroje, které by reagovaly na tyto výzvy z hlediska těžkého průmyslu, kde je nadprodukce, ale také z hlediska nových technologií z hlediska světové konkurence. Nejdříve musíme myslet na mezinárodní souvislosti. Skutečností je, že nikdo nemůže popírat, že máme nejstarší průmyslové know-how na světě. Ale to se začíná tak trochu vypařovat v rámci nebo ve prospěch těch rodících se ekonomik. A tyto země proti nám vedou velkou bitvu. My nejsme připraveni a pokud nebudeme nic dělat, nemyslím si, že se nám podaří dlouhodobě přežít. Také jste hovořili v rámci samotné EU o situaci, kde státy proti sobě vedou divokou konkurenci, někdy ničivou konkurenci, a to v oblastech, které vůbec nesouvisí s průmyslovou politikou. A naším zájmem by mělo být právě naopak zajistit konvergenci a spolupráci, cena energetiky, fiskální systém a pracovní právo. To by mělo být předmětem našeho zájmu. Víte, že Azie a Amerika se snaží hájit svoje průmysly a svůj trh. U nás to tak není. Výsledkem je, že naše vlastní průmyslová báze ztrácí čím dál více pracovní příležitosti. Některým eh, se nelíbí představa, že se opět obnovíme. A proto musíme jednat pragmatičtěji, musíme si najít správnou cestu na světové úrovni. My, Evropané, buď se staneme partnery, anebo budeme soutěžit mezi sebou. Nemůžeme být obojí. Pokud budeme partnery, pak bychom měli překračovat hranice tak, aby Evropa hovořila jedním jediným jazykem průmyslové politice, protože to je nezbytné ten úspěch se nedostaví na národní úrovni, ale na mezinárodní. Souhlasím se spravodajem ohledně inovací. To by mělo být jádrem našeho zájmu, protože technologie jsou velkou konkurenční výhodou Evropy. Ale máme určitý handicap. Máme sice vynikající know-how, ale nedaří se nám ho propagovat. Máme opravdu obtíže z hlediska provázení našich podniků v oblasti distribuce. Často jsou to malé a střední podniky, které mají nejlepší myšlenky, ale ne vždy nevědí, na které dveře zaklepat. Administrativa, zpráva nedokáže reagovat dostatečně rychle na požadavky malých a středních podniků a projekty často nevyústí a vyústí spíše v Severní Americe nebo v Azii. Evropa si musí učinit svoje místo. V inovacích musíme lépe usměrňovat a financovat inovační projekty. Především bychom měli chránit duševní vlastnictví a také e, e, obchodní tajemství. A neměli bychom zveřejňovat nezbytně všechny výsledky výzkumu, který je financován EU, tak jak to vyžaduje komise. To je velice nekoherentní. Proč se neinspirovat metodami, které existují v jiných zemích, vytváření klastrů, Eh, zmapování eh, nových možností a podporovat také rizikové podniky. V mojí koncepci já konstatuji, že střední podniky, které nedokáží prodávat svoji technologii, nemají vlastní kapitál a neposkytují dostatek záruk bankám, které by jim měly půjčovat. A přitom jejich obrat exploduje a někdy se jedná i o evropské fondy. To je neakceptovatelná a netolerovatelná situace. Děkuji. Parola la kolega Andrés Barry. Děkuji. Na řadě je paní Andres Beria. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Na úvodu činíme pozitivní zhodnocení návrhu komise ohledně nové industrializace Evropy. Myslíme si, že přichází ve vhodnou chvíli a také chci poděkovat panu Butikoferovi za přínos tomuto návrhu zprávy, protože podstatně zlepšuje a přispívá k obohacení toho textu komise není zapotřebí tu stanovit jenom nezbytná kritéria, ale jak správně poukázal pan zpravodaj, je třeba hovořit o opravdové evropské politice industrializace. Jiným způsobem nevyřešíme problém. Je třeba tu mít horizontální kritéria, hovořit o základních tématech důležitých pro tu novou industrializaci. To znamená hovořit o Eh, surovinách, o energetice, udržitelnosti, o konkurenceschopnosti. Konkurenceschopnost která sjednotí nové technologie, výzkum, rozvoj a klasickou, klasický způsob výroby. Je třeba hovořit o vnitřním trhu, je třeba hovořit také o uh, konkurenceschopnosti trzí, trhu. Je třeba hovořit také o školení, o celoživotním vzdělávání, o uznávání titulu, je třeba hovořit o financování, tedy o rozpočtu, protože toto vše je důležité pro tu politickou aktivitu, proto vše potřebujeme nezbytné financování. My tu hovoříme o zprávě, která tedy Eh, hovoří o industrializaci jako o možném východisku z krize. Tedy proto mi chybí v tom textu komise to, že nepředkládá nějaká opatření ze střednědobého i krátkodobého horizontu. My musíme již nyní předvídat a plánovat tu budoucnost. Proto očekáváme politické aktivity a ty, ta podporná opatření. Proto jsem rozhodnuta předložit právě takové návrhy, které umožní tu planifikaci, to plánování z krátkého, střednědobého i dlouhodobého hlediska. A děkuji panu zpravodaji. Kolega Johnson, prego. Děkuji. Další je pan kolega Johnson. Eh, děkuji a eh, jsem rád, že mám možnost eh, se tady s vámi podělit o pár názorů ohledně tohoto návrhu zprávy. Souhlasím s předřečníky v tom smyslu, že je dobře, že komise přišla s určitým návrhem, to je klíčové téma, musíme se jim zabývat a chci poděkovat zpravodaji za návrhy, které v návrhu, konkrétní návrhy, které v návrhu zprávy stojí. Samozřejmě eh, tady je třeba se na věc podívat z e-, evropské perspektivy. My zde na tomto kontinentu se musíme vyrovnat s určitými výzvami, Eh, ve chvíli, kdy jsme si navzájem konkurenty, se musíme také navzájem stimulovat a spolupracovat. A eh, to platí i pro mezinárodní kontext. Myslím si, že by pro nás bylo dobré, kdybychom otevřeli svůj vnitřní trh eh, a také ho učinili transparentnějším. Tím bychom se stali konkurenceschopnější. To je zrovna téma, kterým se budu zabývat já, budu hledat další možnosti konsolidace a otevření našeho našeho vnitřního trhu. Na jedné straně jsou tady částečné trhy, pak jsou tady zeměpisné trhy, ale pak samozřejmě je tady ta naše evropská perspektiva. Hovoříme víc o více než 500 milionech o občanů. Je to nádherné mít takovouto platformu, musíme eh, k ní mít přístup, abychom ji také učinili pevnější na celosvětové scéně. Takže otevření trhovu, eh, větší spolupráce a také iniciativy jako propojení Evropy. Je tady různá eh, škála způsobů, jak ty nejrůznější šance více uchopit. Energetika, doprava, to jsou důležité sektory, kde by se věci mohly posunout ku kupředu. A pak je tady potenciál malých a středních podniků. Tady bych řekl, že je tady mnohem více možností, velký potenciál pro inovace a také určité příležitosti, eh, co se týče oživení industrializace, dát eh, malým a středním podnikům větší roli eh, při tomto oživení. Určitě tady máme oblasti jako moderní technologie, kde využíváme eh, inovaci a jako princip a klastry a tak dále. Ale je těch oblastí více. Mimochodem ve zprávě je také ještě jedna důležitá oblast, kterou bychom mohli také eh, pozdvihnout. Eh, není to nutně v pravomoci Unie, ale je to důležitá oblast. Mám teď na mysli vzdělávání, odbornou přípravu. Tam bychom mohli eh, udělat mnohem více a spolupracovat i na regionální úrovni v nejrůznějších způsobech odborné přípravy. Pak jsou tady ještě doplňující kapitoly, které zpravodaj připojil k návrhu. Myslím si, že to je velmi dobrý krok. Otázky zdrojů a energetiky, tam si dovolím předložit také určité pozměňovací návrhy, protože si myslím, že se jedná o velmi důležitou oblast. Musíme se podívat na to, co v této oblasti můžeme ještě učinit a dovolil bych si uvést příklad, například lesnictví a zdroje v této oblasti, jak jich využíváme. To je takový dobrý příklad. Je to alternativa k pevným palivům, kropě a tak dále přírodní suroviny z lesnictví jsou pro nás určitě dobrým zdrojem, e, zdrojem, který bychom mohli užívat modernějším způsobem. Děkuji, eh, děkuji za zprávu a eh, těším se na další spolupráci a eh, další podnětné návrhy. Předsedkyně, děkuji. Pan Žimický má slovo, prosím. Zanim odpovíme na... Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že dřív, než si začneme eh, hledat odpovědi na klíčové otázky spojené s industrializací, musíme se bedlivě podívat na příčiny eh, určitých problémů, se kterými se průmysl potýká. Budoucnost průmyslu v Evropě jeví se být trochu ohrožena. Eh, naše průmyslová činnost se zmenšila co do objemu, co se vlastně přihodilo. Na tuto otázku si musíme nejprve snažit nalézt odpověď, eh, protože to má samozřejmě i určité důsledky sociální a eh, fiskální. A já něco takového v návrhu zprávy postrádám. My tady hovaříme o nových eh, pravidlech, o celé řadě očekávání, o určitém preferenčním zacházení s jedním či druhým průmyslovým odvětvím, ale není tady e, skutečná odpověď na otázku, co se to přihodilo s naším průmyslem. E, akademici e, se snaží e, určité odpovědi nabízet. Velké náklady na pracovní sílu je jedna z odpovědí, ale to my úplně měnit nemůžeme, protože to na nás úplně nezávisí. Pak je tady snižující se konkurenceschopnost našeho průmyslu z hlediska zvyšujících se energetických cen, ale tady už něco udělat můžeme, ty ceny mohou klesnout. A pak je tady třetí důvod úpadku průmyslu a tím je nadbytečná regulace. Průmysl v Evropě e, skutečně prožívá těžké časy a teprve poté, co zvýšíme konkurenceschopnost, tak začne do průmyslu proudit více finančních prostředků a pak teprve můžeme začínat eh, vážně přemýšlet nad tím, že bychom mohli opravdu vydávat 3 eh, HDP na výzkum a inovace. Jinak se naše eh, křehké veřejné prostředky prostě nebudou, nebudou stačit. Nebudou stačit na to, aby tu situaci řešili a teprve pak budou mít velké podniky dost prostředků na to, aby mohly investovat do výzkumu a e, rozvoje a inovací. Možná, že bychom mohli být v tomto směru lídři, ale pro to potřebujeme prostředky. Teď ovšem tyto prostředky nemáme, protože nejsme dostatečně konkurenceschopní. A teď e, k té energetice. Tak tady je to vlastně také podobné. Zpráva se soustředí na to, jak můžeme šetřit to je jistě důležité, ale i ta e, strana e, nabídky, e, dodávky energie, ta je důležité. Jak chceme energii generovat, jak chceme e, tvořit trh snižujícími se cenami energie, jak vlastně změnit tu politiku, která je teď charakterizována vysokými cenami. Já se obávám, že to stávající řešení, které je nabídnuto, není dost dobré. A musím říct, že nejsem tak úplně v souladu e, s tím, jak se tady vlastně dává důraz na jih Evropy v této souvislosti. Veřejné zdroje e, na jihu Evropy si teď stojí velmi špatně, ale úplně na začátek si musíme uvědomit, že je třeba překlenout eh, ten eh, propad mezi západem a eh, středem Evropy, co se týče průmyslového potenciálu, protože ten je obrovský. A já si myslím, že toto je takový důraz, který v té zprávě nezaznívá. Eh, máme prostě problém s přemírou regulace, s příliš vysokými cenami energie, ale nevyužíváme dost nástrojů, které by nám pomohly tyto problémy detekovat a řešit. Pokud bychom tak učinili, tak zelená ekonomika, zelený průmysl, to vše by následovalo. Děkuji. Předsedkyně, slovo má kolega Lange, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Co se týče zprávy pana Bytykofra, já bych řekl, že je skutečně šarmantní, protože tady zajišťuje dvě věci. Jednak zdůrazňuje, že se jedná o evropskou průmyslovou politiku a tudíž si nárokuje integraci na evropské úrovni. A to je správné a nutné protože jinak tady není žádná šance, abychom skutečně rozvíjeli tuto společnou průmyslovou politiku. Dále se jasně ukazuje, že dochází k deindustrializaci, a to různým způsobem v jednotlivých členských státech. A to můžeme dostat pod kontrolu pouze tehdy, pokud budeme jednat společně. A ten druhý šaramantní bod spočívá v tom, že se pan Butikofer soustředuje na stěžejní oblasti. A to je to důležité, co musíme udělat, kolegové. Nebylo by smysluplné, abychom se snažili nyní mm, hovořit o všech možných opatřeních ve všech možných oblastech a ztratili bychom ze zřetele to podstatné. Takže v tomto ohledu výslovně podporuji pana Bytykofra, když říká, že jedním tím základním kamenem je inovativní ofenzíva. Pokud uděláme analýzu toho, kde jsou slabiny průmyslové politiky, pak je to právě nedostatek inovací. V bodu 14 pan Butikofer hovoří o tom, že potřebujeme in ofenzívu v této oblasti. Také existuje pěkná zpráva komise ohledně inovační politiky, kde jsou různé ukazatele, kde jsou výdaje na výzkum, inovační klastry. A hovoří se také o tom, že tady existují velké rozdíly v rámci této společné evropské politiky. Švédsko, pokud se nemýlim, je úplně nahoře z hlediska inovativní politiky, jiné země jsou na těch spodních příčkách. Takže tady jde o to, abychom globálně tuto inovativní politiku posílili. Vnitřní trh. Ano, tady máme co dohánět v některých oblastech. Dokážu si eh, představit, že co se týče bodu 32 a 35, tam bychom mohli jaksi ostřeji sformulovat budoucí mandát z hlediska komise, tak abychom tu průmyslovou strategii více zakotvili, abychom to skloubili také s investicemi a také, abychom to skloubili s chováním evropských podniků, protože je nezbytné, abychom zabránili například dumpingu některých podniků v jistých evropských zemích. Ještě minutku. Co se týče otázky Eh, účinných zdrojů, to je důležitý bod, protože v té struktuře, struktuře nákladů eh, jsme pod 20% z hlediska mzdových nákladů a kolem 40% z hlediska výdajů na energii, tak tady musíme eh, či učinit úspory. Myslím si, že i komise by měla mít větší odpovědnost v této oblasti. Máme zde relativně stabilní rámec pro energetickou účinnost, pro kapacity vnitřního trhu. Komise by měla realizovat svůj záměr silnější reindustrializace a tím pádem by měla také posílit aspekty energetické účinnosti. Děkuji. Děkuji kolega Meni. Kolega Enen, my hovoříme o reindustrializaci Evropy. Je to stěžejní problém našeho kontinentu a našich zemí. Nicméně je vhodné se podívat zpětně na to, co už udělali evropské instituce. A popravdě řečeno, to mi neinspiruje k velké důvěry roku 1970 se už hovořilo o reindustrializaci. Později komise prohlásila, že pouze konkurenceschopný průmysl umožní společenství udržet svoje místo ve světové ekonomice. Kolik bílých knih eh, pak následovalo? Kolem 90, 80 a tento seznam je opravdu velmi, velmi vyčerpávající kolik námahy se vlastně tady vyčerpalo proto, abychom zaměřili náš průmysl, náš aparát z hlediska produkce upadl a přitom se hovoří o maximálních ziscích. Dochází k propouštění lidí, zapomíná se na kolektivní zájem a z mezinárodního hlediska EU ztrácíme terén ve prospěch jiných eh, konkurentů a ve prospěch delokalizace. Co se odehrálo? Proč nám tolik energie neumožnilo zajistit obrodu tohoto evropského průmyslu? Důvod je jednoduchý. Všechny texty a všechna zaměření až do posud se opírala o liberální konsensus bez toho, že se ozývaly různé hlasy jiného zaměření stále vše bylo pod nadvládou liberálního přístupu, to znamená eh, slepá důvěra v síly trhu. Logika tvrdila, že je to trh, který má eh, rozhodnout. A tato logika byla dominující. Několik komisařů přišlo na ITRE a říkali nám přesně totéž. Paní předsedkyně, drazí kolegové, zaměstnanci v průmyslových podnicích dlouho čekali na obnovu tohoto průmyslu. Nyní je nutné radikálně změnit tuto logiku. Nesnažme se přeměnit tuto diskusi opět v promárněnou šanci. Musíme vycházet ze skutečných sociálních a ekologických potřeb a na základě toho rozvíjet průmysl, využívat infrastruktur, které již existují. Nemějme strach říkat, že existuje dumping, s kterým musíme skoncovat. Nemějme strach ze zdárodňování a plánování dejme slovo opět zaměstnancům, aby se mohli účastnit výroby, protože oni mají tyto odbornosti, mají zkušenost. Průmysl má v Evropě budoucnost. A proto, aby to byla realita, nenechávejme ho pouze v rukou akcionářů nebo penzijních fondů, které myslí pouze na zisky a vysmívají se propouštěným zaměstnancům jen proto, aby dosáhli svých cílů. Děkuji, paní předsedkyně. A kolegyně Jordan má slovo. Um, Nejprve by želela Děkuji, paní předsedkyně. V první řadě bych chtěla zdůraznit, že se mi líbí, že pan zpravodaj se opravdu velmi věnuje průmyslové politice a já podporuji jeho návrhu, návrhy a snahu na navýšení evropského průmyslu a že se snaží o fungující vnitřní trh a také o oblasti školení, výzkum, vědu, inovaci. Důležité také je to, že nejúspěšnější jsou ta průmyslová odvětví, které jsou nejefektivnější. To znamená, je důležité abychom měli opravdu dobrou energetickou politiku. Myslím si, že bychom měli být realisté. Jednou věcí jsou politická přání a druhou věcí jsou pak oblasti, ve kterých průmysl opravdu dobře funguje. Potřebujeme samozřejmě nezbytné ekologické standardy, ale jenom ta samotná, ty samotné normy a standardy nezajistí pracovní místa. A proto si myslím, že bychom měli být upřímní a měli bychom si upřímně říci, jaké snahy nám pomohou vytvořit ta nová pracovní místa, protože v tomto směru potřebujeme ještě zapracovat. Vždyť samotná ta politická přání ta nesplní ty cíle, které jsme si stanovili. Naše politika musí být jasnější, musí být jednodušší, musí být robustnější. Příliš eh, mnoho energie vkládáme do vytváření administrativy, místo toho, abychom tu energii právě vkládali do eh, splnění cílu. Já chci říci, že eh, náš průmysl vlastně funguje v globálním prostředí. My tu nejsme osamoceně, průmysl je součástí globalizovaného trhu, to znamená, musíme velice obezřetně postupovat právě i v té oblasti sociálních a ekologických standardů pokud bude existovat velký rozdíl mezi těmito normami a standardy, tak bude ta konkurenceschopnost oslabena. Ještě chci zdůraznit význam ekonomické diplomacie. Je dobré zajistit a nezbytné zajistit dobré vztahy se sousedními zeměmi, ale i s ostatním zbytkem světa, zejména co se týče obchodování a ochranu průmyslového duševního vlastnictví. Pro Evropu není důležité, abychom tu měli jenom špičkový průmysl, úplně ten nejmodernější průmysl. My potřebujeme mít celou tu škálu, to spektrum diverzifikovaného průmyslu, protože to nám právě umožní nezávislost a dosažení cílu. Děkuji, pan kolega Royal. Paní předsedkyně, milí kolegové, za prvé je to zajímavá zpráva, Opravdu je důležité, abychom se tím zabývali. Podporuji zaměření cílů, kde se říká, že evropská politika musí znovu objevit průmysl v Evropě. A tady máme opravdu gigantickou potřebu dohánění. Příliš dlouho toto téma takzvaně spalo. Souhlasím také se spravodajem tom smyslu, že bod inovace a bod vnitřního trhu jsou velmi, velmi důležité. S tím nemám žádný problém. Myslím si to též, na tom poroste budoucí průmysl. Budoucnost souvisí s inovacemi a s vnitřním trhem. A podle mého názoru by tady měl být kritičtější pohled na minulost. A to mi schází. Kolegyně již o tom hovořili. Jak vysvětlit tyto problémy? Proč náš průmysl v Evropě má problémy. Souvisí to s tím, že v posledních letech eh, jsme se v této politice nesnažili podporovat pozitivní vývoj, nesnažili jsme se ponechat tento průmysl zde a naopak měli jsme přehnanou regulaci, příliš mnoho předpisů a tím jsme brzdili průmysl v této zprávě by bylo dobré také jasně naznačit, jak budeme pokračovat v budoucnosti. Chceme další předpisy, další regulaci, v jaké míře, samozřejmě tady budou existovat předpisy, ale v jaké míře chceme nadále zatěžovat průmysl. A nebo nastupuje fáze, kde v Evropě řekneme, my chceme dát kyslík k tomuto průmyslu, k inovaci, k rozvoji budoucnosti. A tato část zatím není dostatečně popsána. Hovoří se o rozvoji průmyslu, zvláště o takzvaném zeleném průmyslu, ale myslím si, že tady není možné říkat, co je dobré, co není. My tady se snažíme říkat, co je pozitivní a co nikoliv. My musíme naznačit jakým způsobem tento vývoj půjde. Tady mám určité pochybnosti ohledně tohoto hodnocení, protože je tu nebezpečí, že vznikne příliš mnoho předpisů. To je tedy místo, o kterém bychom intenzivně měli ještě jednat. Měli bychom postupovat opačně. To znamená, méně předpisů, nejednoznačné nebo e, předpisy, které budou příliš specifické, protože jedná se o budoucí průmysl, ale Jde také o to, jakým způsobem zachováme existující průmysl, jak zajistíme jeho další vývoj. To je také důležité. Víte, že e, ta hlavní síla Evropy v tomto smyslu spočívá v kompetenci pracovníků a v těch takzvaných starých průmyslových podnicích. Takže já si myslím, že bychom měli také posílit ty silné průmyslové podniky, které máme. A z těchto silných podniků pak odvíjet další průmyslové aktivity. Nebylo by dobré eh, jednostranně eh, řídit a usměrňovat vývoj průmyslu. To je kritika, která se týká některých míst této zprávy. Ano, měli bychom podporovat průmysl, měli bychom říci, jakým směrem, jaké cíle, také inovaci, ale v těch jiných částech, o kterých jsem hovořil, bych si dovolil uh, udělat některé korektury. Děkuji. Děkuji. Děkuji kolegovi. A teď prosím dalšího řečníka. Děkuji, paní předsedkyně. Když hovoříme o průmyslu, tak hovoříme o výrobě, o výrobě materiálu, o výrobě zboží, musíme se snažit v tomto eh, směru být konkurenceschopní. A jsou tady určité faktory, které spouštějí či naopak zastavují konkurenceschopnost. Jsou to náklady na energie, na základní suroviny. A pak je tady třetí faktor a tím je organizace. Organizace práce. To jsou ty tři faktory konkurenceschopnosti. A když se jí zabýváme z globálního pohledu, tak pochopíme, že prostě Evropa pokulhává, že je zde mnohem nižší míra konkurenceschopnosti než u našich dalších partnerů. E, energie jsou u nás třikrát až čtyřikrát dražší než třeba ve Spojených státech. Základní suroviny, tak těch se buď nedostává, protože jsme jejich zdroje vyčerpali, a nebo jsou velmi nákladné. A s výjimkou Německa je organizace práce, také něčím, co by se zasloužilo hodně změn a zlepšení. Takže otázkou je, co lze udělat, abychom zvýšili konkurenceschopnost v Evropě, tak, aby náš průmysl se mohl znovu e, postavit na nohy a rozvíjet. Pokud toto neuděláme, tak budeme čelit dalším e, delokalizacím průmyslu. E, druhá věc, organizace průmyslu. Tady existuje celá řada příkladů spolupráce, celá řada nadnárodních firem, které ovšem prchají do daňových rájů a velmi často tyto firmy e, vnucují svá pravidla v těch zemích, kde se usadí. Eh, rozvíjejí tam prostě určité oblasti průmyslu, protože jim to tak vyhovuje. A na druhé straně máme malé a střední podniky, které fungují na té regionální úrovni, které by se mohly více rozvíjet, kdyby k tomu měli lepší prostředí, mohly by eh, zaměstnávat celou řadu lidí na místní či regionální úrovni, mohly by používat eh, ty zdroje, které jsou na místní či regionální úrovni úrovni e, dostupné a také rozvíjet ta průmyslová odvatví, která prostě v určitých regionech e, jsou dlouhodobě zakotvena. Takže jak toto zlepšit? Mohli bychom e, věci dělat tak, jak jsme dělali v minulosti, mohli bychom to dělat po té vnitrostátní linii a, snažili se být, a snažit se být soběstačný v rámci svého státu. Ale myslím, že zpravodaj to říká velice velice e, správně. Měli bychom jít cestou evropské politiky. Otázkou je, jak to uděláme. Víme, co bychom měli dělat, ale jak bychom měli definovat tu evropskou e, průmyslovou politiku. Tady je celá řada otázek, které bychom si měli zodpovědět. Jsme totiž na velmi obtížné křižovatce pro evropský průmysl. Měli bychom tento průmysl chránit, protože pokud to neučiníme, tak ta průmysl prostě se ještě více smrští a nakonec zmizí a my nebudeme mít tu pracovní sílu, zkušené, kvalifikované lidi, kteří tam dosud ještě stále trochu pracují. Měli bychom se snažit cestou vyjednávání eh, eh, také tarifu. Na druhé straně víme, že jsme zranitelní a že eh, jsme E, prostě e, předmětem e, práce různých spravodajských služeb, že tady dochází k průmyslové špionáži. Reindustrializace by měla probíhat na regionálním základě. Měly by se také využívat více pracovní zdroje a základní suroviny. Děkuji, paní Merkis. Eerst mijn complimenten aan collega Butikova. Děkuji paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat panu Butikofrovi, který velice relevantně pojednal toto důležité téma v dobách krize. A také můžeme navázat na to, co řekl náš kolega Lange, který se také zabýval touto problematikou. Když hovoříme o inovacích, hovoříme také o ofenzivě v oblasti inovace. Tady máme stanovené cíle eh, byly také stanoveny pro rok 2000, od roku 2010. Jedná se o podporu špičkových technologií a inovativní produkty. Konstatujeme v průmyslové oblasti, že většinou se nám nedaří rozvíjet tento proces inovace, vývoj nových eh, produktů, Zaznamenali jsme některé úspěchy, hovoří se často v této souvislosti o takzvaném business modelu a někdy služby se stávají důležitějšími než samotné produkty. Podnik, který špatně prezentuje dobrý produkt, nemá žádnou šanci. Evropa by skutečně měla klást eh, důraz na business model. Ten obchodní model eh, by měl být definován a měl by zajistit lepší uvádění nových produktů na trh. Konstatujeme čím dál častěji v této strategii 2020, že je nezbytné klást důraz na prosazování nových technologií. To je nutné, ale musí to jít také ruku v ruce s rozvíjením nových obchodních modelů. To je velmi důležité téma. Máme různé prostředky, které ne vždy jsou eh, nám k dispozici, ale v každém případě bychom měli podporovat určité fiskální možnosti, odstraňování různých překážek, které ještě existují na vnitřním trhu. Některé překážky jsou zde velmi silně zakotveny, takže bychom měli apelovat na eh, členské státy a také bychom se měli soustředit na trh práce, tak aby bylo možné podporovat tvorbu nových pracovních příležitostí, posilovat konkurenceschopnost a v těchto souvislostech musíme jít před. Musíme také zohledňovat regionální politiku, která by měla být eh, zakotvena v této průmyslové politice. Musíme podporovat investice, zvláště do malých a středních podniků. To odpovídá našim cílům z hlediska inovace. A dále musíme Eh, brát v ohled eh, potaz eh, jednotlivá specifika podniků. A co se týče jižní části, malé a střední podniky představují velmi důležitou ekonomickou páteř a to se musí také zohlednit z hlediska zaměření této průmyslové politiky v jižních evropských zemích. Děkuji. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat eh, kolegovi Butikoferovi. Eh, já vnímám tuto situaci osobně. Konečně tedy je to průmyslová politika. Vždy dosud jsme si mysleli, že výroba to bylo něco už překonaného a že budoucnost představují pouze finance. Nyní tu tedy máme výsledky této myšlenky a vidíme tedy, eh, že tu máme průmysl, který dokáže být konkurenceschopný i na té celosvětové úrovni. To znamená, Můžeme nyní říci ještě, že tu máme ten návrat k té průmyslové politice, která nám umožní zachovat naši průmyslovou kulturu, zachovat konkurenceschopnost, Eh, může to mít určité eh, dopady. Eh, změna ceny za pracovní sílu v Číně, ale tedy i v těch nadcházejících 10-20 letech se musíme pokusit zachovat tu naši výrobní kulturu. Na to bychom se měli soustředit. Například co se týče těch fotovoltaických panelu tady panuje vůči Číně polemika, protože Čína je produkuje hluboko pod výrobní hodnotou. A to musíme tedy zanalizovat. Zda tedy Čína se hodlá stát celosvětovým výrobcem číslo jedna a za jakou cenu měli bychom se takovým situacím vyhnout? Nepřejeme si záviset na jiných v takových odvětvích, která jsou vyloženě výsostně důležitá pro nás. Existují změny průmyslového vzoru. Podívejme se na situaci ve Spojených státech. Přejeme si tedy, aby existovaly uh, existovala určitá pravidla, existují určité přesuny průmyslové výroby, zároveň si přejeme být ale efektivní, brát v potaz možné zdroje a cenu za práci. V tom dalším bodě, který budeme projednávat, se to také zobrazí. Budeme hovořit o technologické průmyslové základně evropské obrané politiky. Zase je tu ta průmyslová dimenze a stále existuje tedy i ta evropská dimenze, to znamená, konečně bychom měli hovořit o té kompletní průmyslové politice. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci také poděkovat panu zpravodaji. A má nejdůležitější otázka, co se týče této zprávy, je to, jak mm, z trhu, který má 500 milion uživatel, přenést e, tyto produkty na trh, který je 14krát větší. Jak to tedy můžeme? um, provést. Jaká je stávající situace? Nyní náš průmysl bojuje s celou řadou překážek a existuje pouze velice málo opravdových průmyslových iniciativ. Je třeba se opravdu zaměřit na taková průmyslová odvětví, která jsou perspektivně významná. Samozřejmě průmyslu bychom tu neměli nic diktovat, ale informatika, informační technologie, farmacie, to jsou technologie, které ve světě budou v budoucnu čím dál důležitější a potřebnější. Otázka tedy nyní zní, jaká je stávající situace v jednotlivých průmyslových evropských odvětvích. Pokud eh, si přejeme eh, vstoupit na ten trh se sedmi miliardami uživatelů, tak bychom mezi sebou vzájemně měli mít menší konkurenci a naopak větší konkurenci vůči těm ostatním. Musíme vytvořit dobré podmínky i pro vnitřní trh. A je velice důležité se propojit, spolupracovat i v oblasti vzdělávání abychom tedy spolupracovali i v rámci těch eh, center excelence. A proto je infrastruktura naprosto nevyhnutelná a ten nástroj Connecting Europe je velice důležitý. A to také proto, že tu máme finanční výhled, který nám umožní propojit malé a středně velké podniky. Musíme se tedy v první řadě propojit zevnitř a následně tedy propojit i na ty vnější trhy. Musíme se zaměřit na nové technologie, na inženýry, odborníky IT v Evropě. Takových máme zatím velice málo. To vše musí být velice dobře propojeno a musí to být provedeno tak, abychom se eh, zajistili tu značku kvality Made in Europe. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci také vysoce eh, hodnotit práci našeho kolegy Buty Gofera a myslím si, že je dobré, že eh, se eh, na tuto věc dívá optikou svých dvou specializací, této a mezinárodního obchodu, protože my představujeme 8% světové populace a 50% veřejných výdajů. Jak v tomto období zajistíme Eh, naši, eh, celek našich veřejných eh, výdajů. Říká se, že to je chyba trhu. Kolega si myslí, že trh je problém a my zase vnímáme trh jako zárodek řešení, ale myslíme na e, sociální tržní ekonomiku. A je to pravda, že pokaždé, když tady jsou socialisté, ať už je to Lamy, Mandelson nebo Štroskan, to znamená socialisté, e, v okamžiku, kdy se posunou do nějaké mezinárodní funkce, stávají se liberálem. A e, Jacques Chirac byl liberál a ve své funkci hovořil hovořil o e, ekonomii administry, to znamená e, tak trochu řízené ekonomice. Já myslím e, na tyto věci v širší souvislosti. Evropská komise se hodně soustředila na spotřebu. Já jsem velmi rád, že se teď začíná soustředovat na výrobu průmyslovou či zemědělskou. Já patřím do určitého volebního obvodu, kde stále ještě žijeme z, v šoku z toho, že Evropská komise odmítla fúzi Levantu a Schrödera, což by byla úžasná nová firma, která by byla nesmírně konkurenceschopná a nakonec E, ten, e, nakonec to rozhodnutí bylo revokováno soudním dvorem. Toto je přesně ten typ řešení, e, které Evropané neberou. Tady jde samozřejmě i o politickou stabilitu. Ty normy nemůžeme neustále měnit, ať už se jedná o environmentální, hygienické či sociální. Jejich zapotřebí, ale musí, lidé musí pracovat ve stabilním prostředí. Neměníme ty normy stále. A pak je tady ještě ještě otázka měny. Existujeme ve světě, kde je vedena válka měn a je zapotřebí, aby e, zpráva naší měny e, byla realizována v zájmu naší společné ekonomiky. To znamená nepříliš silné euro. Průmyslová e, sféra nám to říká. Pozor na měnovou politiku. Pan Triše v roce 2006, 7, 8, 9 Eh, se svou politikou eh, nám snížil růst o 0,5. Eh, pozor na východ z krize 2014, 15, 16. Tam si hlídejme tu měnovou politiku. A ještě jsem zapomněl na mezinárodní obchod. Nepuďme již naivní a pozor na stanovisko výboru pro mezinárodní obchod. Bude důležité. Děkuji. Další je Christian Ebert. Prosím. Um, liebe Kollegen, Milé kolegyně, mnohé tady již zaznělo, takže já bych nechtěl hovořit obecně, spíše bych doplnil některé konkrétní aspekty. Já jsem tak trochu opatrný ohledně toho velkého nadšení kolem průmyslové politiky. V minulosti průmyslová politika v Azii, v Evropě a v USA představuje skutečně úspěšný příběh některé nedostatky musely být řešeny a všechno to byla otázka spíše kontroly a řízení. Když se podívám na čísla OECD, a to by podle mého názoru mělo být také zakomponováno do zprávy. My máme velmi malé investice nejmenší, máme také nedost, poklesající investice do vzdělání, do výzkumu a vývoje. Máme největší kapitálové náklady a máme největší regulaci. Když se podíváte na těchto pět bodů, pak si kladete otázku, zda eh, opravdu chcete řešit průmyslovou politiku a nebo zda byste se neměli pustit do řešení těchto pět témat. V těchto pěti oblastech musíme něco změnit. Jde o to, že samozřejmě jsou možnosti Evropské unie také omezeny z hlediska zafinancování, nicméně musíme něco dělat. Dnes eh, Hovoříme tedy o strategii 2020 a o inovativním programu. V podstatě procentuálně inovace se nezvýší, ale vlastně je zmrazíme na současném stavu. Tady bychom měli tedy hovořit o tom, jakým způsobem omezit regulaci. My regula, regulujeme stále více a e, komise e, by e, měla snižovat tuto regulaci nebo v rozumné míře ji udržet. V mnoha jiných oblastech e, vidíme, jakým způsobem jsou nástroje používány. Já bych řekl, že bychom měli vést naprosto základní diskusy. Uvedu příklad. Je tady ta diferenciace velký průmysl, malé a střední podniky. Ehm, používáme mm, tuto definici malých a středně velkých podniků. Nehovoříme o takzvaném středním stavu. A pak si musíme klást otázku, kde ten průmysl vlastně leží. Je málo zastoupen na úrovni těch eh, malých a středních podniků EMAL zastoupen také na úrovni těch konglomerátů. My bychom měli totiž učinit něco pro to, aby tento průmysl zůstal zachován v Evropě z hlediska toho takzvaného středního stavu. My tady stále diferencujeme podle klasických statistických dat. Velká, velké průmyslové podniky a malé a střední podniky. My bychom tedy eh, měli zde se pustit do obsahové záležitosti a neomezovat se pouze na toto názvosloví. Kolegyně Ibner. Wielu z Państwa Děkuji. Mnozí z vás zmínili otázku konkurenceschopnosti a toho, jak ji navýšit. Hovořili jste o tom, jak rozvíjet průmyslová odvětví, ale myslím si, že v první řadě musíme analyzovat stávající situaci, abychom zjistili velice jasně, která odvětví jsou tedy sekundární a která by měly být pro nás prioritními. Možná eh, v některých v odvětvích bychom mohli pozastavit ten rozvoj a jednoduše dovážet určité produkty a soustředit se právě na ty, kde můžeme být konkurenceschopnější. Eh, myslím si, že někdy si jenom poplácáváme po ramenou, jsme velice spokojení, ale uh, v podstatě jenom produkujeme zase další nařízení, která nepůjdou ve prospěch našeho průmyslu. To může být tím hlavním problémech a měli bychom tedy tady eh, se v první řadě na to soustředit a být opravdu přátelští našemu průmyslu a ne, aby tomu bylo naopak. Uh, protože často v průmyslu dochází eh, k delokalizaci. My často jenom činíme nějaké sliby průmyslovému odvětví, říkáme, že se snažíme ochraňovat a oni musí opouštět naše území, obracet se na jiné země. A mm, musíme tedy eh, se zaměřit na to, že nejenom dochází k zavírání podniku, ale že to má dopad i na tu samotnou zemi, na tu oblast, odkud oni odcházejí, že to ovlivňuje celou řadu sektorů. Ano, potřebujeme inovace, nové druhy průmyslu. Proběhla konference eh, v Polsku na téma inženýrství a přišli tam i zástupci eh, eh, veřejného sektoru a hovořili tedy o tom, že eh, budeme vyrábět energii z magmatu, z hloubek eh, země. A my samozřejmě jsme pro inovace a investovat eh, do této oblasti, protože v opačném případě to nebude úspěšné. Děkuji a nyní bych předala slovo zástupci komise. Thank you, Chairman. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Komise musí zpravodaj eh, poblahopřát, protože si myslíme, že pan Butikofer vytvořil skutečně velmi vyváženou a zajímavou zprávu. Domnívám se, že velmi dobře se v té zprávě uh, Eh, objevuje to eh, sdělení, eh, které jsme koncipovali v komisi a které bylo a je určeno jak průmyslu, tak všem občanům Unie v tom smyslu, že průmysl tady byl tak trochu ponechán stranou po určitou dobu a my přitom se domníváme, že máme ty jednotlivé stavební kameny, kterých je zapotřebí, abychom nastartovali proces reindustrializace industrializace, který je zapotřebí, aby se Unie udržela v popředí do budoucna. Jsou tady tři věci, které bych chtěl zmínit. Za prvé, je to otázka e, konsistentnosti e, ve vytváření politických e, koncepcí. Tato konsistentnost je něčím, co musíme posílit do budoucna, abychom zlepšili účinnost našich Eh, kroku, našeho úsilí, lepší eh, konzistentnost eh, napříč politikami komise. A tady si myslím, že to je něco, co jsme možná v minulosti trochu opomněli, potřebujeme více využívat těch nástrojů, které jsme vytvořili, například v poměřování konkurenceschopnosti eh, a pak takové nástroje, jako jsou například eh, fitness checks a cost assessments. Pak je tady další, druhá věc, kterou musíme zohlednit. Je to otázka nákladů na energii, energetické zdroje. Musíme zůstat konkurenceschopní, eh, musíme se zabývat různými komponenty. Samozřejmě ten komponent, který představuje energie, začíná nabývat eh, nové, eh, nových konotací, protože eh, náklady na energie vzdou, vzrůstají a my se musíme pokusit ve výrobě zlepšit proces efektivního využívání zdrojů a energií a zlepšit tento proces i v té oblasti civilní, E, bydlení a tak dále. A pak je tady ještě jedna věc, která se nachází na závěru zprávy a která mě osobně připadá nesmírně důležitá. A je to otázka e, vnitřního trhu. E, je tady celá řada určitých trhlin, které jsme již identifikovali Eh, platí to pro finanční trhy, finanční podmínky jsou nesmírně odlišné v různých oblastech, ale musíme se zabývat tím, co se děje s vnitřním trhem, do jaké míry eh, ty nevyvážené situace, které jsme definovali, eh, vysvětlují či nám pomáhají pochopit, proč to trvá tak dlouho eh, nastartovat to, to hospodářské oživení. Nějakých 300 tisíc eh, nových pracovních příležitostí vzniklo v posledních dvou letech ve Spojených státech a, v Evropě, a to jenom v průmyslu, ve výrobě. My v Evropě stále ještě přicházíme o další a další pracovní příležitosti ve výrobě. Takže tady pozor, musíme se nad věcí zamyslet a konat. A prozatím bych chtěl ještě jednou panu Budikeferovi poděkovat a poblahopřát mu k úspěšné zprávě. Děkuji. Předsedkyně, děkuji. Pan Butikofer na závěr, prosím. Děkuji paní, děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád všem kolegyním a kolegům a také zástupci komise poděkoval za jejich připomínky a za jejich podněty. Jsem si jist, že zde se jedná nejenom o velmi důležitou diskuzi, ale také velmi napínavou diskusi. Za prvé bych chtěl vypíchnout následující věc a ta mi připadá nejdůležitější ve světle této diskuse. Jsem všem děčný za to, že to vyjádřili. Jde o to, abychom šli společnou evropskou cestou. Ne z toho důvodu, že máme kompetence v oblasti předpisů, o to mi vůbec nejde ale jde mi o to, abychom stejně chápali věci, abychom podporovali toto schodné chápání, protože jinak eh, tady bude vždy eh, určitý nedostatek v naplňování těch společných předpisů. Musíme být konzistentní, musíme postupovat horizontálně, ale také v rámci jednotlivých eh, rozhodujících úrovní a také eh, ve spolupráci s jednotlivými skupinami, které to zajímá. Tady musíme jít společnou evropskou cestou. A domnívám se, že tuto společnou cestu potřebujeme také proto, že ten svět kolem nás eh, nečeká. Nečeká, až Evropa prostě interně vyřeší svoje problémy. Když se podíváte na USA, Čína, Čínu, Koreu a Japonsko, tak vidíte, že tam jsou energetické postupy z hlediska modernizace průmyslu. A to není úzkokolejná cesta v těchto zemích. E, jsou to velmi široké záběry. Například v Japonsku z nouze se rodily tyto podněty, ale s velkou eh, energií se zde pokračuje z hlediska obnovitelných zdrojů a řešení energetických otázek. Prosím. Elo. Já si myslím, že vy redukujete poněkud tyto problémy. Já jsem se na to podíval zblízka a Myslím si, že je opravdu působivé, jakým způsobem japonská ekonomika spolupracující s japonskou vládou reagovala na e, tuto problematiku. A bylo by dobré tuto zkušenost sledovat eh, v rámci těch ekonomických konkurentů. Neměli bychom jí schazovat eh, tuto zkušenost těch ostatních. Ještě bych chtěl důrazně říci, že se nedomnívám, že cíl, který vlastně komise dala do názvu svého sdělení a který byl tedy pozitivně vnímán a který spočívá v tom, aby podíl eh, průmyslu na HDP se navýšil na 20 Já si nemyslím, že tohoto cíle dosáhneme pouze v rámci těch diskutovaných opatření. Uh, Eh, tady musíme zapracovat ještě více. A eh, někteří kolegové řekli něco, s čím úplně nesouhlasím, řekli, že je nutné tu soutěž v rámci EU redukovat. Co to znamená? Znamená to, že bychom nechtěli podporovat eh, fungování vnitřního trhu? Pokud to je teda ten signál, tak myslím, že to není správná cesta. A druhá připomínka. Při veškerých kritikách ohledně našich chyb, pane Roy, a tady přiznávám, že jsou tady eh, chybné kroky. Já přiznávám, že jsem opravdu neudělal hloubkovou analýzu veškeré minulosti v tomto smyslu. To také nebylo možné v rámci toho omezeného rozsahu, člán, eh, eh rozsahu zprávy. Samozřejmě, že se z toho musíme poučit a musíme se snažit eh, o to, abychom v rámci top ten eh, alespoň dejme tomu šest míst z Evropské unie eh, bylo zde zastoupeno z hlediska těchto inovačních aktivit. Já si myslím, že v EU máme celou řadu silných stránek, na kterých bychom měli stavět. A nebylo by správné, nyní negovat vývoj posledních deseti let. Bylo by vhodné se na to podívat a přesně zmapovat, kde jsou ty silné stránky, jaké příklady máme podporovat. Je to Švédsko, Finsko, Rakousko, Německo. Tyto země z hlediska těchto indexů byly zvláště úspěšné a to patří také do té evropské průmyslové politiky. To znamená, neměli bychom se tady izolovat z hlediska celosvětového vnímání, neměli bychom se soustředit pouze sami na sebe, ale měli bychom se rozhlídnout a podívat se na to, co by stálo za to převzít. Paní předsedkyně, teď bych to mohl uzavřít. Pravda je, že já mám ještě celou řadu reakcí na vystoupení mých kolegů, ale asi by se mi to ani z polovičky nepodařilo, takže to teď přeruším a prostě tu vinu za to, že jsem neodpověděl na všechny ty podněty, převalím na vás. Děkuji. Va bene, allora... Ano. Dobrá, tedy. Já se omlouvám, kolegům, kterým nebyly zodpovězeny otázky, které položili kolegovi Butikoferovi, ale možná to zase mohou vyjádřit prostřednictvím pozměvacích návrhů, které mohou předkládat do 19. Eh, července poledne. A nyní bych ráda předala slovo panu Butikoferovi, aby nám pohovořil o návrhu rozpočtu na rok 2014, postoj parlamentu. Again, This is about the, um... Ano, vážení kolegové, takže jedná se o rozpočet na příští rok. Ehm, komise předložila návrh eh, rozpočtu v červnu 26. První oblast výdajů odráží nové Prahy, víceletého finanční rámce a také individuální programy, jak bylo tady navrženo v červnu tohoto, eh, pardon, v březnu tohoto roku. Obecně, co k tomu mohu říci, tento nový rozpočet na příští rok zase e, odráží tu každoroční redukci, co se týče závazku a to ve všech oblastech, pokud to srovnáme tedy s rozpočtem na rok 2013. Kromě e, je tam výjimka 1a, kapitoly tedy 1a. Tam tedy dochází k malému navýšení, ale to se zase zobrazuje díky navýšení na velké infrastrukturní projekty a také na nástroj Connecting Europe. Potom celá celý ten podokruh, kromě těch tří hlavních infrastrukturních eh, projektů, tedy toho projektu Connecting Europe, také zaznamenali Eh, snížení o nějakou miliardu a to tedy každoročně, takže já pouze mohu zopakovat to, co již předeslali ostatní kolegové, co se týče významu pro oblast rozvoje, inovací. Mohu říci, že tento rozpočet na příští rok eh, zase eh, nepřináší vyšší částky tam, kde je to nejvíce zapotřebí komise učinila určitý politický důraz pro oblast nezaměstnanost, mládež, a, a to v prvních dvou letech a také přístup k financování pro malé a střední podniky prostřednictvím COSME. A to téma je do určité míry komplexní, protože ne všechny ty podokruhy jsou stejné jako v předchozím roce, jsou tu i nové podokruhy a ne všechny ty podrobnosti byly zatím ještě propracovány, co se týče dalších položek. Uh, takže je ještě zapotřebí dodatečná vysvětlení a myslím si, že na to bychom měli na komisi naléhat, aby toto poskytla co nejrychleji, tedy aby předložila detailnější návrh, který bude jasně identifikovat přesně ty dané položky. A Prozatím není možné hned nyní jasně určit na základě těch údajů, které máme, kolik finančních prostředků budeme mít na horizont 2020, co se týče iniciativy GDI na rok 2014. Co se týče plateb, v těch posledních dvou letech Tady zase, jak všichni víte, bylo složité dosáhnout té přijatelné úrovni v oblasti položek závazku a plateb. To zdůrazňuje nezbytnost tedy zdravého, opravdu schůzného rozpočtu. Doufáme, že tam budou dodatečné přínosy na rozpočet do roku 2014, tedy že to bude povoleno v průběhu tohoto roku. Ta hodnota plateb na rok 2014 odpovídá hodnotě z roku 2012. To znamená, že tam v některých oblastech mohou být nedostatky. Já navrhuji tedy, abychom se soustředili na několik konkrétních bodů. V první řadě, pokud rada přijde s, do, s dalšími škrty, a my to ještě nevíme, protože Koreper rozhodne písemným postupem 18. července a hlasování o, dohodě rady bude 25. července, ale pokud rada navrhne další čtvrty, tak, škrty, tak bych navrhoval, aby e, se přijal ten návrh, e, co se týče položek. E, položek závazku tak, jak je to v tom okruhu 1a a navrhl bych navýšení frontloadingu na horizont 2020. A již tu máme určitý frontloading. Určité zálohy, které pomohou snížit ty nedostatky a připravit se na určité budoucí výdaje, to znamená že ten rozkol tu pokryjeme. Program Kosme, tam došlo k 20% škrtu a ty zálohy, které nyní jsou navrženy, sníží ten škrt o nějakou polovinu, to znamená, sníží se to o 10%, ale stále to podle našeho názoru není dostatečné, takže já bych navrhoval, aby se tam dodala dodatečná záloha Další finanční nástroje, tu máme 27, 2,7 miliard na nadcházející roky. Tady by proto měla být jasná finanční položka, která tedy bude jasně identifikovat tento finanční nástroj. Intelligent Energy Europe z předchozí zkušenosti víme, že to byl velice dobrý kvalitní program a proto si tedy zaslouží jasnou rozpočtovou položku, nebo alespoň tak bych to já navrhl. A co se týče pilotních projektů a přípravných aktivit, tady několik kolegů předložilo sedm návrhů, bohužel ale komise zatím nezaslala zhodnocení těchto návrhů. Zřejmě by měly dorazit zítra a tedy rozvinula se tu tedy ta praxe, že e, vlastně pracujeme na základě zhodnocení komise, tak zatím nemohu navrhnout něco a tím pádem tedy uh, musíme ještě vyčkat, jako hodnotíme ty návrhy kolego. Děkuji, kolega Rubik, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také kolegovi Butikoferovi. Je to opravdu obtížný program, který se musí zpracovat. Když se podíváme na rozpočtový rámec z roku 2007 až 2013 a teď to porovnáme s rokem 2014 až 2020, tak vidíme, že došlo ke škrtům o 3,4 a do roku 2020 dochází k masivním škrtům. V jednotlivých národních státech hm, tuto hm, tendenci zatím eh, jsme dostatečně nezmapovali a já si kladu otázku, proč. Tento návrh bychom měli vnímat velice kriticky. Co se týče navýšení strategie 2020, když se podíváme na to, co všechno je součástí a co ještě extra musí být zaplaceno, tak v podstatě tady nedochází k skutečnému navýšení. Například KSM program, to je ten starý CIP program, tak tam vlastně se jedná o 3 miliardy. Teď to bylo zkráceno na 2 miliardy. Takže mm, tady bychom měli najít nějaký pozitivní přístup, e, zvláště z hlediska iniciativy front loadingu, zvláště ve vztahu k Erasmu a Kosme. Tady dochází k velmi malému e, navýšení, tedy dost malému z hlediska celkového rozpočtu. Nicméně je to určitá iniciativa, kterou bychom měli uvítat. Jsou tady investice ze strukturálních fondů, to také souvisí tedy eh, s Evropskou investiční bankou a se zárukami, které tady musí existovat. Minimálně 10 miliardů, miliard bude eh, připojeno eh, k těmto nákladům. My víme, že tyto kredity pro malé a střední podniky a ty záruky mohou mít velký pákový efekt až ve výši 100 miliard eur. To znamená, je tady multiplikační efekt od jedné do deseti. Takže jeden milion malých a středních podniků by z toho mohlo vytěžit určitý užitek. Dejme tomu, že by bylo možné také najmout nové pracovníky. 10 tisíc euro by mohlo zde fungovat jako určitá záruka a myslím si, že by se tady mohl prokázat, že to má určitý dopad na zaměstnanost. Měli bychom přemýšlet nad dalšími formami, například export i těchto finančních možností. Měli bychom eh, zajistit systém záruk, tak aby Eh, ty malé a střední podniky mohly překonat problém nedostatečné kapitálové eh, základny. Takže v tomto programu pro malé a střední podniky bychom měli toto velmi podporovat. Já vím, že se mohu spolehnout na našeho zpravodaje, ale ta čísla, která jsou tam uvedena, zdaleka nepostačují a my bychom tady měli eh, jak si položit důležitý akcent právě ve smyslu podpory těch jednotlivých zárok, které jsou vlastně nutné pro to, aby tyto malé střední podniky mohly fungovat. Jinak přeji mnoho štěstí našemu zpravodaji a úspěšná jednání. Děkuji. Pan Ellen. Nebo pan Eller. Eh, já myslím, že tady zaznělo mnoho podnětů také z hlediska diskuse strategie 2020. Nejdříve bych se chtěl vyjádřit těm číslům, abychom zůstali objektivní. Komise tady eh, nechala kolovat eh, čísla i v parlamentu ohledně eh, tedy dosažení těch cílů 2020. Některé chyby se tam také objevily, jsou tam skutečně politické nesprávnosti. Když se podíváme na program SIP, to znamená na to, co to představovalo v předchozím období. Máme tam 59 miliard, když se podíváme na čísla z roku 2013, tak když vycházíme z cen roku 2012, ale tady není velký rozdíl, tak tady máme 77,7 miliard. Takže eh, za rok 2013 když to tedy skombinujeme, vidíme, že teď máme rozpočet eh, na úrovni 70 miliard, to znamená, je tady prakticky krácení o 10 To jsou faktická čísla, není to nějaká matematická eh, kalkulace. Je dobré, že se hovořilo o tématu front loadingu. Co to znamená? Znamená to, že roku 2014 budeme pod úrovní čísel 2013. A to ještě nikdy neexistovalo. Od té doby, co jsme zavedli programy v oblasti výzkumu v EU. Takže to jsou opravdu pouze krásné řeči, když mluvíme o iniciativě a reindustrializaci a tak dále. Minimálně bychom měli dosáhnout toho, aby eh, nebyla tato oblast vymuta kompletně z flexibility. Zatím jsou to pouze přísliby, ale zatím to fakticky nefiguruje ve flexibilitě. Proto jsem rád, že toto téma frontloadingu tady jasně bylo artikulováno. Eh, já myslím, že by bylo naprosto šílené takto postupovat v období krize. Bylo by šílené, kdybychom opravdu zaznamenali regresi těchto iniciativ. Měli bychom mít dostatek peněz na budoucí dva roky, abychom toto vykompenzovali, i když jsme v tom redukovaném rozpočtu a nebylo by dobré, aby potom najednou vlnově se e, vydávaly tyto náklady v těch dalších pěti letech. To jsou také signály pro trhy v Asii a vůbec pro celkovou situaci průmyslu v Evropě. Druhé téma, to e, je ten pokles v rozpočtu. Samozřejmě, že hovoříme tady o víceletém finančním rámci a co se týče těch 4 miliard, které můžeme vyjmout, tak eh, ty bychom měli zpátky zase dostávat. Je tady celá ta retorika kolem revolvingu a odpovídajícího programu. To je velice absurdní, protože rada jednoduše chtěla, aby všechny příjmy, které by z takových nástrojů eh, vyplynuly, tak aby se opět vracely do těch rozpočtů jednotlivých zemí. To je úplná karikatura, mm, když se podíváme na to, co oni navrhli v rámci tedy flexibility. Co se týče našeho technického balíčku, tak jsme aspoň dosáhli toho, že tyto peníze půjdou zpět do těch finančních nástrojů. Ale to samozřejmě musí být také podloženo v tom víceletém finančním rámci. Jinak dojde k tomu, že vyjmeme peníze z tohoto rozpočtu na finanční nástroje a potom se budou vracet zpátky do národních rozpočtů. Takže ta retorika vůbec neodpovídá té situaci z hlediska skutečného vyjednávání. A nyní tedy zpravodaj. Děkuji. Děkuji panu Rubikovi a také panu Ellerovi Rozpočet, který parlament akceptoval, není možné, i když nás to velmi trápí, tak nemůžeme dodatečně korigovat. Jsou tady nedostatečné prostředky, to je pravda, a nemůžeme nějakým způsobem zkrašlovat ten, toto negativo, musíme to tedy konstatovat. Když porovnáme čísla Například 2013, tam máme 10 miliard pro eh, sociální fond, pak strategie 2020 do 8,4. Eh, I když tady budeme mít eh, frontloading v určité výši, tak přesto to nevyřeší problém. A i když tam dám všechno, co budeme mít eh, v oblasti margin, když tam dám eh, také eh, vše, co existuje z hlediska flexibilních nástrojů, tak stále ještě nebudeme na té úrovni, která existovala předtím, tedy status quo ante. Takže ani za těchto podmínek se to ne, nepodaří. Takže mohu pouze podepsat to, co řekli kolegové. Tady je otázka, zda náš výbor, a to už jsme prodiskutovali často, zda náš výbor najde nějaké prostředky a proto, aby si pouze nestěžoval oprávněně, ale pouze si stěžoval, ale aby to vyvodil také politické důsledky. K tomu nám zatím odvaha nestačila. Samozřejmě, že já převezmu všechny ty podněty, které tu zazněly. Děkuji. Ještě chci připomenout všem kolegům, že lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je úterý 20. srpna poledne. Děkuji, tímto můžeme nyní přejít k dalšímu bodu našeho pořadu jednání a tím je e, zpráva pana Odyho. A ještě chci připomenout, že e, souhlasem paní zpravodajky další bod přeložíme na odpoledne zprávu paní Hybnerové. Děkuji vám. A nyní předávám slovo panu Odimu. Děkuji, paní předsedkyně. Zatím není k dispozici žádný dokument. Jedná se o výměnu názorů ke stanovisku, které vypracujeme ohledně obrané technologické a průmyslové základny v Evropě. Tato zpráva má poněkud zvláštní charakter. Je to zpráva podle článku 50 v rámci eh, subvýboru obrany. Jde o to, abychom soustředili stanovisko Evropského parlamentu předtím, než se bude konat zasedání Evropské rady. Pan Van Rompuy rozhodl, že bude svolána v prosinci a bude se zabývat tématem evropské obrany. Je to tedy poněkud zvláštní zpráva. Není to zpráva z vlastního podnětu, kterou bychom eh, adresovali na komisi a doufali, že přijme legislativní opatření. Je to zpráva, která se snaží otestovat politické myšlenky Evropského parlamentu a je, je vlastně jakýmsi signálem na hlavy státu, kteří řeší tuto problematiku obrany. Máme také stanovisko IMCO. Kalendář je velmi napjatý, protože po této výměně názorů budeme jednat se zpravodají politických skupin a já dám návrh k překladu pak se jim budeme zabývat v září a na výboru budeme hlasovat o této zprávě koncem září a na plenárce eh, v listopadu. Já vám doporučuji, abyste si přečetli studii generálního ředitelství vnější politiky, která je velice dobrá a týká se právě obrané technologické a průmyslové základny. Podle informací, které jsem dostal, Evropská komise ale jistě ona k tomu tady se vyjádří, by kolem 25. července měla publikovat eh, tuto zprávu o tomto odvětví. Obraný průmysl představuje eh, asi 350 miliard euro. USA má prakticky polovičku tohoto trhu a Evropané asi 20 Otázky, které si musíme v této souvislosti položit, jsou následující. Je evropská poptávka dostačující pro to, aby udržela no, toto odvětví? Je naše poptávka přizpůsobená? Přizpůsobili jsme dostatečně naše technologie? Jsme schopni generovat poptávku a není v našem zájmu vytvořit jakousi dohledovou organizaci ohledně tohoto trhu. Nás zajímají jednotlivé subjekty, zvláště nadnárodní subjekty v této oblasti. A měli bychom si také položit otázku, ostatně teď to tak děláme, zda by nebylo vhodné rozvinout velké obrané systémy, které zatím jsou dostupné pouze velkým průmyslovým koncernům, které mohou čelit riziku a také složitosti těchto operací a které mají samozřejmě technologické kompetence a také inženýrské obchodní schopnosti, které tomu odpovídají a které jsou eh, zvyklí na mezinárodní trh. V e EU pouze několik koncernů EAD, SLAS, BAL System. Finmechanika jsou koncerny, které jsou to schopny, mají subdodavatele v rámci malých a středních podniků. Jsou to letadla, střely, dále konvenční zbraně a tak dále. Na závěr, paní předsedkyně, mohu konstatovat v rámci tohoto prvního vystoupení, že na základě Lisabonské smlouvy existuje jakási vojenská solidarita všech států z hlediska ochrany našich území v Evropě. Je to vojenská solidární mm, spolupráce na základě článku 5, který je zakotven ve smlouvě eh, Atlantického, Severoatlantického paktu. Pokaždé, kdy nějaký válečník se snažil obsadit naše území, Obraný průmysl eh, zde musel realizovat důležité vojenské cíle. My jako Evropané v souvislosti se složitým současným světem si klademe otázku, jak organizovat a na jakém místě bychom měli mít průmyslovou obranou platformu a jakým způsobem bychom měli zajistit financování, tak abychom byli nejlepší na světě, zvláště z hlediska vědeckých technologií, které budou zajišťovat bezpečnost, ale také z hlediska dualového materiálu, který je nutný pro civilní průmysl. Dále zde existuje problém financování. Konstatujeme v současnosti, že v politických obtížných dohodách které máme eh, z hlediska víceletých finančních dohod, se zatím nemůže nic změnit. Nicméně máme politickou dohodu ohledně revizní klauzule roku 2016. A pokud se nám podaří získat většinu tomto ohledu, tak bychom toto téma měli projednat v rámci voleb 2014. Pak budeme mít novou komisi, nový parlament, nového předsedu Evropské komise. Možná Spojené království opustí EU, tam je druhá největší armáda, takže máme tady některé nové politické faktory, které nás přivedou k tomu, že bychom měli znovu zkoumat toto téma ve světle dokumentů, které právě na různých místech vypracováváme abychom se rozhodli za tato myšlenka eh, ochranné technologické průmyslové základny dostane politickou podporu a získá většinu. Máme Evropskou obranou agenturu, která je ochotná sehrávat další úlohu. Národní rozpočty jsou škrtány, takže my všichni bychom si měli klást otázku, zda by nebylo vhodné se podělit o tuto základnu, tak abychom jako Evropané zůstali nejlepší z vědeckého, technologického hlediska, abychom také podpořili naší průmyslovou platformu. To je tedy několik úvah paní předsedkyně. Jsem velmi zvědavý, jaká stanoviska budou mít jednotlivé politické skupiny. Ten čistě vojenský obraný a bezpečnostní faktor bude řešen pod výborem obrany a co se týče našeho výboru, my máme ten záběr v tom, že se budeme spíše zabývat vědeckým a technologickým výzkumem, samozřejmě všemi průmyslovými aspekty a méně se budeme zabývat energetikou. Náš kolega pan Džerek má slovo. Děkuji paní předsedkyně. Podle mého názoru bychom měli jasně definovat, co je naším cílem. Možná, že by bylo určitou šancí vytvořit společný obraný systém, ale zatím jsme od tohoto cíle nesmírně daleko. Naše národní systémy jsou chráněné podle vnitrostátního práva, podle naší vlastní legislativy a to znamená z podstaty, že jsou poměrně uzavřené. Každá země e, má svůj systém a ten systém je velmi málo propustný. Druhým problémem je skutečnost, že tady prostě máme určité dědictví, e, dědictví toho obraného bezpečnostního průmyslu z těch dvou hlavních e, protichůdných táborů. Na jedné straně bývalou Varšavskou smlouvu, země bývalé Varšavské smlouvy, na druhé straně úplně odlišný typ eh, zařízení a eh, proto eh, je to zatím poměrně málo slučitelné a proto se také domnívám, že co se norem týče, potřebujeme spolupráci když eh, vezmu za příklad pouze třeba eh, střelivo, tak eh, my potřebujeme zblížit, sladit naše právní předpisy a naše normy. Měli bychom je sdílet. A jako u jakéhokoliv jiného tématu, i tady přetrvávají všelijaké rozdílnosti a odlišné pohledy a proto si myslím, že by bylo nesmírně užitečné, kdybychom se naopak snažili jít cestou eh, hledání synergií, hledání eh, společného eh, tématu, společných postojů a i těch 20% z těch 350 eh, miliard je dobrým krokem ku předu. To postupujme tímto směrem, jak v letectví, tak eh, v obraně obecně, eh, co se týče třeba tanků či opancerovaných vozidel. Proč ne? Měli bychom si najít příležitost o těchto věcech diskutovat eh, dopodrobna. A eh, jestli se nemýlím, tak zítra máme eh, jednání stínových zpravodajů, takže to je příležitost. Děkuji. Pan Butikofer. Děkuji, paní předsedkyně. Já myslím, že to bude důležitá zpráva také z hlediska mm, pana Galera, který na tom pracuje. Zatím jsem se nedozvěděl od pana Galera, jakým konkrétním směrem chce postupovat, takže musím tak trochu spekulovat. A jak jsem slyšel, zítra bude zasedání stínových zpravodajů, tak já nevím, na základě kterého textu toto jednání zítra bude probíhat. Já myslím, že je to důležité téma protože ty problémy, které tady byly zmapovány, jsou již velmi staré. Jsou to nedostatky z hlediska kapacit eh, této obrané a technologické platformy také na úrovni NATO. Je to minimálně už 15 let známo, ostatně ve válce v Kosovo se to projevilo a také při operaci v Libii. A ta potíž, podle mého názoru, hlavně leží nebo spočívá v tom, že členské státy stále lpí na anachronické obraně národního obraného průmyslu. Je tady neefektivita, je tady příliš velká kapacita korupce, a dále zúžení, národní zúžení těch problémů. Není to především nedostatek peněz. Když se podíváme na peníze, které jsou investovány do této oblasti, tak si myslím, že bychom mohli postupovat mnohem efektivněji, ovšem za předpokladu, že perspektiva by byla jiná. Bohužel nevím, jak by se to mělo krátkodobě změnit, když se podíváme Eh, na ten název Pulling and Sharing, tak tam 300 návrhů, které vlastně ty armády nebo představitelé těchto krů předložili a pouze 11 bylo jaksi průchodných. Takže je tu otázka, zda bychom měli tak radikálně na to, že bychom řekli, že ten článek eh, 64 by měl být odstraněn, protože to je článek, který vlastně garantuje těm členským státům kompetenci z hlediska obhajovy těch obraných systémů na národní úrovni. Pokud tedy zůstaneme v této situaci, tak se Evropa nikdy nepohne a nebude schopna efektivně nakládat s těmito zdroji a nebude schopna tyto mezery nějakým způsobem překonat. Proto si myslím, že pokud by to bylo smysluplné, a já jsem samozřejmě velmi natěšen na návrhy pana Galera, takže jsem rád, že se těmito problémy zabýváme. A pokud to bude smysluplné, tak bychom neměli jenom tak trochu to flikovat a snažit se prostě jen tak ty hrany trochu otupit v rámci tohoto procesu, ale měli bychom vyprodukovat dokument, který by nastínil nový horizont, jinak myslím, že stále nebudeme schopni na ty nezbytné záležitosti reagovat. Pan kolega Tošenovský. Mě, eh, já se připojím ke kolegům, k panu Odimu, protože zhruba před rokem, možná dvěmi roky, jsem byl zpravodajem eh, pro eh, právě obraný průmysl a tam jsem si uvědomil, jak složitá, složitý komplex obraného průmyslu e, je. E, není to vůbec otevřený trh, tak jak e, říkali mi kolegové předtím, má velmi zvláštní specifika právě těch národních, národních postupů a přitom je to obrovské, obrovská ekonomika, která se v tomto, tomto pohybuje najít eh, z tohoto eh, skutečně rozumný, rozumný výstup, jak eh, společně přistupovat k obranému průmyslu je velmi komplikované a troufám si říct, že i jednotlivé členské země v tom zaujímají různá stanoviska, různé, různé pohledy. Já jsem přesvědčen, že ta diskuze je velmi důležitá, velmi významná a Eh, jen je skutečně problém, jaký, jaké místo zaujmout. To, že by v tom měla sehrávat z pozice Evropské unie určitě významné místo věda a výzkum, o tom jsem přesvědčen, protože eh, ten, ten posun technologický v obraném průmyslu je obrovský a může právě na pomoci věda a výzkum může na pomoci eh, být i tím spojovacím článkem tak tak národně rozděleného trhu jako právě v obraném průmyslu to je. Těším se na spolupráci s panem Odym, protože už před těmi dvěmi roky jsme, sem, eh, jsme se o tom to bavili spolu. Eh, jsem přesvědčen, že to vůbec není jednoduchá diskuze a mm, jsem připraven maximálně samozřejmě přispět svými názory. Děkuji, paní předsedkyně. Kolega Eller, prego. Děkuji, kolega Eller. Ano, tady jde o to, jakým způsobem přisputovat k tomuto tématu, nebo jak spekulovat, jak by mohl postupovat náš zpravodaj Galer. Já myslím, že bychom měli kontinuálně navázat na to, co jsme udělali v minulosti. V této oblasti už máme určité e, zprávy, například ohledně civilních kapacit v této oblasti, oblasti EU. Také byla zpráva kortiéry, tam se to týkalo společné bezpečnostní obrané politiky a tam byla také odpovídající kapitola z hlediska průmyslu. Jde o ty společné body, ty jsou někdy velmi překvapivé. A je dobré tedy se opravdu odvolávat na evropskou dimenzi. Musí se jednat o evropské záměry musí eh, to být propojeno také s evropskými prostředky, tak abychom toto vyřešili. Ale je to dosti nerealistické, protože ty kompetence zatím nejsou na úrovni EU. Samozřejmě eh, je to žádoucí, ale není tomu zatím tak. Takže hlavní otázka je, sjednotíme se společně na tom přístupu, kde řekneme, že potřebujeme dokončit vnitřní trh, že potřebujeme evropský trh v této oblasti. A Další myšlenková linie, podle mého názoru, je orientace na evropské schopnosti, evropské kapacity, ne národní. Protože pak tady jako Evropský parlament budeme mít určitou platformu diskuse, budeme moci se dovolávat některých závěrů, které byly jasně eh, už přijaty. Například je to otázka komunikace, integrace takže můžeme pak mít eh, tento katalog těchto otázek, které souvisejí s operativními přístupy a které ukazují politicky určité evropské směřování. A v konečném efektu budeme hovořit také o tom, že je nutné vytvořit evropský trh v této oblasti. Pokud tedy budeme vycházet z této struktury a budeme tedy na té stejné úrovni, pak budeme mít možné s nějakým způsobem kontinuálně navázat na ty závěry, které již byly přijaty, ne abychom nyní se vystavili některým rizikům, že bychom znovu jitřili tedy národní financování a snažili si to řešit nějakým způsobem v podobě budoucích eh, evropských zdrojů, které tady zatím eh, nejsou konečném efektu bylo by dobré tedy, abychom navázali na zprávy Evropského parlamentu v minulosti. Kolega Ody. A lei la parola. Monsieur Ody. Se la Commissione avance, se vuole. Avevamo tentato di saltare la Commissione in realtà. Aha, tak ještě komise. Je někdo z komisy, kdo by chtěl vystoupit? Je to nějaký zástupce Evropské komise? Tak stručně, prosím. Já bych chtěl potvrdit, že to, co tady bylo řečeno, že skutečně připravujeme sdělení. Toto sdělení bude zveřejněno buď 24. nebo 25. července. Následně bude tento dis- dokument diskutován na neformálním zasedání Rady ministrů během tohoto předsednictví. Pak je tady ještě druhá zpráva připravená e, službou pro vnější činnost. Na tu bych vás chtěl také upozornit. Bude k dispozici někdy koncem září či počátkem října a bude se e, právě e, týkat tohoto tématu a CSDP, takže to jsou docela důležité dva dokumenty, které se vlastně doplňují a e, budou následně ještě diskutovány na všech úrovních. Děkuji. Děkuji vám a teď už pan kolega Ody. Děkuji paní předsedkyně. Tato výměna názorů znovu ukazuje komplexnost celé této problematiky. Já se domnívám, že je třeba eh, si uvědomit, že 21. Eh, století eh, věci a skutečnosti přeskupilo oproti století 20. Já si dobře uvědomuji určité obavy a otázky jedněch i druhých, tak jak tu zazněly. Musíme se vymanit z toho národního režimu a otázkou je, zdali to celé učinit evropštějším či nikoliv. E, tady jde o to mít určitý dokument, abychom zjistili, jak, si na tom, e, jak se na to dívají jednotlivé politické frakce a následně potom bylo, by bylo dobré, kdybychom mohli výsledný text předložit dalším e, institucím a učinit z tohoto tématu také jedno z téma volební kampaně do roku roku 2014, aby se občané mohli v tomto při volbách eh, také eh, bavit a aby se k tomuto mohli vyjádřit. Nemůžeme eh, otázku eh, obrany, integrity a bezpečnosti eh, území vnímat v 21. století stejným prismatem eh, jako v minulosti, či v stejným prismatem jako platilo a platí zatím ještě pro toto období přechodu. Samozřejmě toto je velké téma nadčasové, tady to nebudeme řešit v letošním či příštím roce, je to dlouhodobá záležitost. Pokud šéfové státu států a vlád se rozhodnou postupovat společně, buď s anebo bez Spojeného království. Eh, Spojené království má druhou největší armádu na světě a bylo by velmi zásadní, kdyby v oblasti vojenské eh, obrany eh, z Lisabonské smlouvy Spojené království odstoupilo. Takže je třeba se tímto zabývat, je třeba zjistit, co chtějí chtějí e, občané. A ještě článek 346, e, jestli ho můžeme změnit či ne, to je otázka. Ale my nejsme federací, jsme unii států. Státy jsou svrchované a budou vždy konat, jak uznají za vhodné. E, odejdou z Evropské unie, z národní ten či onen podnik. Takhle to prostě funguje všude. Z důvodu národní bezpečnosti se může ten či onen stát vždy rozhodnout, že bude postupovat tak či onak. Ale ale obecněji řečeno otázka bezpečnosti a obrany Eh, nabízí eh, v úvahu nad tím, jestli tady existuje jakási evropská cesta. Na tomto chceme pracovat. Zítra eh, vám navrhuji pro ty z vás, kteří mají čas se sejít v rámci setkání s nových zpravodajů. Zatím nemáme žádný hotový další text, ale můžeme si vyměnit názory. Já teď sbírám podklady, pak předložím text k překladu a uvidíme, zdali s přítelem poslancem Galerem a e, budeme schopni dospět k nějakému kompromisu, který bychom pak předložili šéfům státu a vlád. Děkuji. Děkuji. E, pane Odí, chci ještě připomenout, že pozměňovací návrh je možno předkládat do 2. září 2013. Pan Heller? Ich hab nur einen, ähm, Já mám ještě technický návrh. Mm, abychom tady nebyli neustále eh, povinni trpět naše mm, překladatele a tlumočníky, tak navrhuji, aby ta diskuse a rozprava byla předložena až na září. Neříkám to kvůli tomu, že eh, bychom eh, tady nedokázali se informovat, ale bylo by to opravdu směšné, kdybychom za pět minut měli se vzájemně tedy informovat. Já nevím, jestli ostatní zpravodajové s tím budou eh, souhlasit, ale já navrhuji, abychom eh, skutečně se sešli až září, jinak bychom tady museli zase tlumočníky eh, ještě o další minuty mít déle. Není to o, o tom, že bych to nechtěl tady jak si rozebírat, ale myslím si, že z technických důvodů to není možné. No, quella proposta la collega sentiamo la Děkuji. V první řadě tedy návrh pana kolegy Eller je rozumný. Abychom tedy tuto záležitost projednali v září, dnes k tomu již nemáme příliš času. Já nemám nic proti tomu, co navrhuje můj kolega Eller, nicméně chtěla jsem také ještě připomenout, že dnes bychom mohli provést jenom takový stručný briefing, protože rozhodně eh, v každém případě v tomto výboru se o tom bude debatovat a bude se o tom hlasovat. Takže máme tady dvě možnosti a jakákoliv z nich mi připadá jako dobrá. Ano, eh, rozhodně tedy teď asi už ne, na to nemáme čas. Já si pohovořím se sekretariátem, zda se nám podaří najít nějaký časový prostor pro provedení tohoto briefingu. Teď už to asi nebude možné. Já bych nyní chtěla jenom napravit jednu, jeden můj omyl, protože ta lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů není 2. září. 2. září bude projednáváno toto téma ve výboru, tedy zpráva pana Odyho, a lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů ještě nebyla stanovena. Ještě bych chtěla pohovořit o včerejším zasedání koordinátorů. Eh, mezi všemi koordinátory bylo dosaženo dohody ohledně postupu výboru ITRE, co se týče delegovaných aktů, tedy aktů v přenesené pravomoci. Bylo rozhodnuto, že pokud bude sedm členů eh, eh, představujících všechny politické skupiny budou mít nějakou námitku, tak se ten daný bod eh, zapíše na pořad jednání. To tedy umožní zahájit postup analýzy prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci tady ve výboru. Takže ostatně zápis již byl rozeslán, máte jej k dispozici. Hovořili jsme také o program Koperniku, závěry OECD a vypracování čtyř stanovisek a jedné otázky k ústnímu zodpovězení. To je stručně vše, výsledek zasedání koordinátorů. Nyní tedy přerušíme zasedání a opět se zde prosím setkáme dnes v 15 hodin a budou zde přítomní um, ministři a také paní komisařka Kros.